Morning everybody. Buenos días. Parece comenzamos con el orden del día de... Dobrý den, podíváme se na pořad jednání naší schůze. První bod, schválení pořadu jednání. Má k tomu někdo něco? Nikdo? Takže budeme považovat pořad jednání za schválený. Za druhé sdělení předsedy. Není tady žádné sdělení, které by si zasloužilo uh, rozvíjení, takže přejdeme rovnou k třetímu bodu Evropské fondy rizikového kapitálu a Evropské fondy sociálního podnikání. Jak víte, byly tady určité eh, námitky ze strany některých frakcí o tom, že by se tento akt přenesené pravomoci mohlo odmítnout. Takže máme to tady na pořadu jednání proto, abychom umožnili diskusi na toto téma. Sorry, Sorry Folke. Já se omlouvám. Takže ano, bod 3, je to bod 3. No, všechny ty papíry se tady zamíchaly, takže tento bod je přidělen paní eh, Pětikajnen a jak víte, eh, tato otázka eh, byla zahájena v roce 2013 a Jde o to, aby se celá tato situace trochu zatraktivnila. Můžeme tedy říci, že e, navrhujeme řadu změn, e, které právě mají naplnit e, ten účel. Čili nejdříve máme výměnu názorů a dávám slovo zpravodajce paní Pietikainen. Thank you. Děkuji. Jak už jste to slyšeli, jde o dvě nařízení, které vstoupily v platnost v roce 2013 a e, myšlenka za těmito e, texty bylo vytvořit e, struktury fondů, které by umožnily mobilizovat investiční kapitál, který by byl použitelný také pro malé a střední podniky a pro podobné Eh, podniky v celé Evropě. Ano, to je opravdu velmi zapotřebí, to si všichni uvědomujeme, protože rizikový kapitál, zejména vysoce rizikový a dlouhodobý kapitál, eh, je v současné době v Evropě velmi vzácný, jeho velmi málo. A eh, kdy, jak naplnit dlouhodobé potřeby a dlouhodobé možnosti investování? Současný návrh je součástí eh, akčního plánu pro kapitálovou unii a Jde o to udělat věci trošku snažší eh, pro takovéto fondy, aby mohly mobilizovat kapitál v rámci celé EU a aby mohly být používané eh, pro tyto nové inovativní, vysoce rizikové dlouhodobé účely. Tedy, co říká návrh? Eh, po konzultaci s partnery komise eh, navrhuje určité změny v nařízení, a to zejména ve třech bodech. Rozšířit eh, okruh manažerů, kteří jsou vhodní pro takovéto fondy, zvýšit počet podniků, do kterých je možné investovat z těchto fondů a usnadnit registrování a přeshraniční působení těchto fondů. Já podporuji eh, tyto cíle a je to skutečně eh, v návrhu komise dobře formulováno jako cíl. Nicméně si myslím, že by bylo možné jít ještě trošičku dále eh, v rámci těchto cílů to vidíme aspoň takto v parlamentu, protože to, co se navrhuje, to opravdu není zcela adekvátní eh, k tomu cíli výrazně zvýšit eh, možnosti fondů rizikového kapitálu a evropských fondů sociálního podnikání. Tak tedy, jaké jsou ty drobné věci, které podle rozpravy eh, vám předkládám? Za prvé, největší otázkou je, jak zvládnout schvalování a také monitorování nebo dohled nad těmito fondy. V celé Evropě tedy vidíme, že členské státy mají eh, odlišná pravidla, odlišné zvyklosti a proto je velice obtížné vytvořit celoevropské fondy na celoevropském trhu. To samozřejmě velmi eh, ovliv, omezuje, velice omezuje toto podnikání. Chtěli bychom tedy, eh, chceme-li tedy vytvořit skutečně kapitálovou unii, potřebujeme eh, určitý postup schvalování na evropské úrovni. To je bod, který pravděpodobně bude v členských státech hodně spochybňován, bude proti němu velký odpor v členských státech. A my navrhujeme, aby místo příslušného orgánu členského státu by to měla být ESMA. ESMA má rejstřík kvalifikovaných eh, správců takovýchto fondů, definuje tam podmínky a tak dále. Já myslím, že konkrétní dohled eh, by eh, mohl být pak už sdílen s členským státem. Bylo by to tedy jak na evropské úrovni, tak i na úrovni členského státu. Eh, zejména členské státy by tedy prováděly dohled. A jaké jsou další body, které se diskutují? Tak jeden z ní. Měli bychom stanovit prahovou hodnotu To znamená, že by se stanovilo, že pouze profesionální investoři tady mohou eh, působit eh, se určitou prahovou hodnotou 100 tisíc. Ano, to je dost vysoká eh, hodnota, protože nařízení původně, když se diskutovalo v parlamentu, ehm, se zaměřovalo na to, že by bylo možné tuto prahovou hodnotu snížit možná na 50 tisíc a um, by se zvýšil zájem investorů vložit do toho peníze. Ale opět, to je otázka otevřená k diskusi. Já chápu, že rizikový kapitál prostě je rizikový a rozhodně je třeba eh, chránit investory. Eh, Pak se přidává další bod, který si také zaslouží podle mého názoru proskoumání do budoucna. A to je, měli bychom eh, vytvořit určitou strukturu těchto fondů v rámci rizikového kapitálu. Já to v této fázi nenavrhuji do tohoto předpisu, ale mohlo by to být eh, záležitost, kterou by parlament mohl navrhnout eh, do budoucna, aby se tím komise zabývala, aby to zvážila do budoucna. A myšlenka tady je taková, že máme celou řadu nástrojů, jak víte. Celá řada nástrojů existuje na trhu a jsou k dispozici. Již nyní pro spotřebitele, zejména pro ty rizikové záležitosti. Já bych eh, řekla, že by bylo lepší, kdy, kdyby k někam vkládala své uh, peníze, tak spíše než prahovou hodnotu bych raději měla uh, za stropování prostě maximální možnou hodnotu. To je podle mého názoru lepší chápání rizika. Není to komplikované a prostě mohlo by to být eh, třeba otázka e-health, inovace a podobně. Ano, to už je také dlouhodobá záležitost a pak eh, také je to dosti vysoce rizikové. Ale když by to mohlo přinést eh, dostatečnou kapacitu pro investory, tak by to mohlo být to správné místo, do kterého by investoři mohli chtít eh, investovat. To je ještě eh, hodně debatovaná otázka a to je třeba dále hlouběji analyzovat. Ale jak říkám, myslím si, že by bylo lepší mít takovouto pojistku. Za druhé, lépe řečeno za třetí, Teď se dostávám k poplatkům a dál je otázka kvalifikovanosti správců těchto rizikových fondů. Ano, tady vlastně jde o stejný typ trhu v různých členských států, takže členské státy by tady neměly chtít požadovat více, než co je definováno, tedy vyšší poplatky, než co je definováno. Mělo by být také eh, lépe definováno, co je pre-marketing a co je marketing, aby eh, došlo například takovým těm prvním eh, zjišťováním na členských státech, zda si takovýto produkt přejí. A další důležitá otázka. Mohli bychom používat veřejné fondy to v některých eh, členských státech se již děje do určité míry, ale bylo by dobré tyto věci v nařízení vyjasnit. A to využití peněz z veřejných fondů, to by nemělo být považováno za zakázanou státní, pod, za zakázanou státní podporu. Čili to jsou ty hlavní body. Pak je tady několik ještě menších eh, bodů, eh, které eh, také tady probíráme, ale já bych nejdříve ráda slyšela stanoviska stínových zpravodajů a pokusím se pak odpovědět na jejich náměty. Děkuji. Ano, děkuji vám. Děkuji, paní Petekajnen. Uděláme teď první kolo. Budou to stínoví zpravodajové, nejdříve za socialistickou skupinu Tres minutos. Na tři minuty, prosím. Musíme to respektovat, abychom se dostali včas k hlasování. Prosím. Eh, ono zase stínoví mají více. Děkuji. Já zastupuji mm, pana Kosolína. Chci se zaměřit na tři body. Ale ještě předtím mě zajímá návrh zpravodajky že tam budeme mít tedy nějaký takzvaný práh pro crowdfunding. Možná by to mělo být někde definováno, ale to je v podstatě otázka na komisi, kde by se to mělo definovat. Takže pan Kosolino se chce věnovat třem bodům. Já to teď přečtu anglicky, ačkoliv to běžně nedělám. On se tedy zaměřil na tyhle tři body. Za prvé článek 10, co se týče vlastních fondů. V návrhu komise je vlastně eh, nastavení míry těchto vlastních fondů. A pan eh, kolega si myslí, že by to mělo být nastaveno v nařízení a ne v FTS eh, protože na to tedy potřebujeme více, čas, abych, více času, abychom měli větší právní jistotu. On si myslí, že ten fond tam musí být iniciální kapitál, původní kapitál 50 tisíc eur a dodatečný kapitál mm, který odpovídá čtvrtině fixních nákladů. Potom ten vlastní mm, fond by měl být investován do likvidních aktiv, tak aby to bylo dostupné ve chvíli, kdy je to potřeba. A já si myslím, že tato nová metoda by mohla být zajímavá. Co je však důležité, je, abychom neměli neférovou eh, konkurenci mezi těmito fondy a FMD, eh, kde ten práh eh, může být mm, vyšší. Každopádně ta likvidita je důležitá a Druhá věc, tam je článek 16.2 o nákladech a tam vlastně stojí, že e, náklady nemohou být vnuceny do, e, orgánem dohledu v členském země, ale dohled musí probíhat nad těmi fondy a je potřeba, aby byly pokryty eh, příslušné náklady. A vlastně, když rozšíříme rozsah, tak eh, ty úkoly dohledu budou taky probíhat a vlastně je tam otázka také spravedlivých podmínek pro všechny, které je potřeba respektovat, co se týče i domácích hráčů, kde tedy se platí ty poplatky. Takže kolega si myslí, že ty poplatky by měly být začleněny, zahrnuty v tom samotném návrhu. Já si myslím, že návrh komise eh, týkající se vyšších poplatků, mm, na ten se opravdu musíme opatrně ještě zamířat. Další věc je proporcionalita. A nakonec by pozměnil návrh, eh, kde se vlastně hovoří o dvojím režimu, tak aby se podpořil eh, rizikový kapitál pro využití EU Víča a EU SIF, eh, ty tedy značky a Tady vlastně jde o menší administrativní zátěž pro správce těchto fondů, když se spravuje méně než 13 milionů eur. A potom proporční režim pro správce těchto fondů, eh, vlastně celková aktiva eh, spravovaná je mezi 20 miliony eur a 500 milionů eur a měli bychom také umožnit malým eh, rizikovým eh, kapitálovým podnikům aby využívali eh, tyhle ty značky bez nějakých velkých omezení kapitálových. A jde tady vlastně o to poskytnutí stimulu pro investování v tomto trhu a vlastně v tomto konkrétním průmyslu. Mm to odpovídá i vlastně tomu, eh, co eh, ovlivňovalo naše myšlení ohledně prospektus. A tady vlastně jde o jakési pobídky pro dlouhodobé investice. Eh, děkuji a za CR Kamal tady není, takže kdo ho zastupuje? Nikdo? Tak za Alde, prosím, paní kolegyně. Děkuji pane předsedo. Já mluvím za Koru, která tady dnes není, ona je v zahraničí a e, prosím, abyste ji omluvili. E, podle Kory, já ovšem sdílím její názor, ale nemohu si ho přisvojit, tak tedy podle Kory. E, tady si myslíme, že hlavní problém je, že evropský trh je příliš roztříštěný a je založený na bankovních zprostředkovatelích. Takže jako podporovatel CMEU, eh, ta dekora podporuje eh, právní předpisy, které by umožnil větší přeshraniční investování a používání diverzifikace kapitálu a dalších nástrojů. Ona zdůrazňuje, že to je důležité nejen eh, pro startupy, ale že to je důležité také pro Eh, firmy, které se rychle rozvíjejí a potřebují hodně kapitálu v té fázi růstu, zejména rychlého růstu. A to je jeden z důvodů, proč eh, v současné době často evropské firmy musí hledat kapitál v Silicon Valley nebo ve Spojených státech. To je první bod, aby bylo možné rychle eh, růst kapitálově pro podniky. A zejména fondy rizikového kapitálu a fondy sociálního podnikání by mohly eh, přinášet určité stimuly pro podniky, eh, které jsou pod eh, tím pod tou sumou 500 tisíce. Zatím málo podniků je takto označeno a to je právě věc, na které bychom měli pracovat Posouzení dopadu od komise jasně ukazuje, že pokud jde o fondy, které považujeme za rizikové, eh, tady eh, nedostatek eh, přeshraničního působení je opravdu výrazný. Musíme se tedy snažit o to, aby legislativa umožňovala flexibilnější a přiměřenější postup z tohoto hlediska. To jsou tedy dvě věci, které Kora, prosím, chce předložit našemu výboru. Děkuji. Ano, děkuji vám. A teď za GOE pan Papadimulis. Děkuji. V první řadě bych rád poděkoval paní Pěty Kajnen za její práci i za její dnešní prezentaci. A to, co jste zazněli eh, od paní Gular, od paní Beres, je um, užitečné. To, o čem nyní diskutujeme, je důležité i v souvislosti s eh, diskusí o rozvoji v Evropě. Tyto fondy můžeme využít po té, co zhodnotíme jejich výkon dosavadní. Měli bychom také se podívat na to, jaké jsou zde problémy a jak je řešit. Měli bychom tedy nalézt způsoby, jak stimulovat místní a regionální ekonomiku. A také podniky, které eh, mají větší potřebu, potřeby. Máme zprávu, hodnotící zprávu, která nám poskytla určité eh, údaje, které ale jsou zklamáním. Až vlastně do dubna 2016 eh, fond EUVK spravoval či eh, vytvořil pouze 70 fondů, což je 4,4 miliard eur to není uspokojivé, pokud to srovnáme s cíly, které jsme si původně stanovili. Potom Situace eh, sociálního business fondu, to je ještě horší. Máme zde pouze čtyři takovéto fondy a celková částka je pouze 32 milionů eur, co odpovídá tedy těm sociálním fondům. Takže potřebujeme prodiskutovat, jak by bylo možné zlepšit využití těchto fondů. Musíme hovořit o kritériích pro financování projektů z těchto fondů. A jak e, zase získat zpět půdu e, pod nohama. Komise říká, že největší problém se pojí s tím, že je zde vlastně nedostatek přeshraničního obchodování a nedostatek aktiv. Ale já se ptám, kdo má přístup k těmto fondům? Jaké další Prahy zde jsou pro přístup k těmto fondům? Kdo je správcem? Nebo kdo by byl správcem takovýchto fondů? Já si myslím, že stávající práh 50 tisíc je příliš vysoký zejména pro některé země a jejich regiony. Takže ten práh bychom měli, měli bychom se zamyslet nad tím, že ho snížíme. Pak si musíme také ptát, fungují tyto fondy dobře, stimulují ekonomiku tím, že pomáhají malým a středním podnikům? Jak můžeme ještě lépe pomoci těm podnikům, které třeba na začátku mm, představují větší riziko. Opravdu, e, zamysleme se nad tím, proč tyto fondy jsou používány pouze v osmi členských zemích. Je jasné, že jsme nenapohodli sociální ekonomice a e, podnikům rizikového kapitálu napříč celou Evropou. A e, právě ty země, které představují vyšší riziko, jsou zase ponechány stranou. Takže nezapomínejme na ty regiony, které potřebují pomoc nejvíce a ne, nezaměřujeme se nejvíc na ty, kteří to potřebují nejméně. Když se podíváme na tu situaci globálně, tak si myslím, že jsme úplně nezvážili, jak zlepšeme likviditu malých a středních podniků, zejména pokud e, fungují v nějaké zranitelné ekonomice. Jak jim na pomoci k lepší konkurenceschopnosti a ke, vůbec k tomu, aby mohli fungovat v silnější ekonomice. A z těchto důvodů si myslím, že se musíme vrátit k otázkám, které se týkají kritérií, co se týče například počtu zaměstnanců, tak abychom pomohli malým a středním podnikům a startupům. Děkuji. Děkuji, pane Papadomyseli. A za zelené? Kdo bude vystupovat? Nebude nikdo? Tak za EFD, pan Vali. Děkuji, pane předsedo. Já tady hovořím jménem pana Zanyho, který eh, je na výboru pro rozpočet a bude novým zpravodajem v téhle věci. Obecně si myslíme, že tyhle eh, fondy, tyhle nástroje jsou důležité, ale pokud je o eh, celý ten aparát CMU, tak to fungovat asi nebude. Protože zejména v eurozóně jsme nevyřešili obecné eh, ekonomické otázky, takže pořád je tady situaci, kdy máme monetární rovnováhu, která vede k eh, rozdílům a nejistotě pro eh, potenciální investory v Evropě. Investice potom jdou do eh, zemí, které těží z těch nerovnováh, jako je Zemsko nebo Německo. Takže dokud nevyřešíme tyhle základní otázky, bude obtížné řešit otázky další. Nebo naopak jsou země, kde eh, jsou investice a ekonomika je mobilizována a, a tedy ale veřejné investice. Takže eh, nejlepší řešení by bylo, aby severoevropské země přijímaly kroky k odblokování tohoto, ale myslím si, že to eh, asi nepřijde na pořad německých volebních, německé volební kampaně, takže to nemůžeme čekat. Pokud jde eh, o ty technické otázky a analýzu, tak tady jsme se k tomu stavili konstruktivně. Pokud jde o kritéria eh, svázaná s transparentností a adicionalitou. Chceme, aby eh, ty peníze se investovaly do inovací, do techniky, která souvisí eh, s trvalou udržitelností, jak ekologickou, tak sociální. A myslím si, že to je linie, které se bude kolega držet. A, je třeba mít na paměti jiné věci. Tyhle instrumenty nebudou fungovat, pokud nevyřešíme problém nerovnováhy v Evropské měnové unii a, a ty dostupné prostředky. Já myslím, že Německo bude muset eh, změnit eh, svoji víru, eh, protože jinak to nevyřešíme. Děkuji. A Děkuji vám, pane Vali. A nyní vracím slovo paní Petekainen, aby uzavřela tuto, toto kolo diskuse. Thank you. Já vám děkuji za všechny vaše připomínky. Myslím, že řadu z nich eh, zahrnout můžu. Byla tady velká podpora k eh, stanovení eh, hranice té podpory na nejnižší úrovni 50 tisíc u těch starých fondů a myslím si, že tohle je velice pozitivní posun do budoucna. Děkuji vám, paní Petekainena. A e, vězte prosím, že 2. E, e, ledna se bude diskutovat. 24. ledna je termín pro pozměňovací návrhy a počítá se s tím, že ve výboru se bude hlasovat 22. nebo 23. března a v květnu se bude hlasovat na plenárním zasedání. Eh, pokud nemáte žádnou otázku, tak eh, děkuji všem a přejdeme eh, k dalšímu bodu, což bude hlasování, takže možná minutka přerušení, než k tomu přistoupíme. Dear colleagues, please, may I ask you to take seat? We will Kolegové, usaďte se, pustíme se do velice důležitého eh, hlasování. Takže nejdříve bych vás poprosil, abychom eh, hlasovali zkušebně. Zasuňte kartičky. Takže nejdřív budeme hlasovat zkušebně. Zahajuji hlasování. Pořád vás ještě hodně nehlasovalo, pokud jste tady. Ještě někdo? Místo předsedové Voting card of Marcus not working. Tak vaše kartička nefunguje. No, tak jste se zdržel tady při zkušebním hlasováním. Tak. Rozdávám za to tady eurodluhopisy. Tak teď nás, tak pořád ještě kontrolujeme? Nebo už hlasujeme? Ale pokud je to ano, tak eh, to bude hlas, který přečtu podle toho, k čemu rozhodnu. OK, so we close the check. Končíme hlasování. Zkušební a rovnou eh, přistoupíme k prvnímu hlasování a to je potvrzení k eh, fondu peněžního trhu. Než dám slovo zpravodajce, bych chtěl připomenout, že na našem zasedání Taša Malik z našeho sekretariátu, velice kompetentní která eh, velice angažovaně a kompetentně eh, řeší celou řadu otázek, včetně fondu peněžního trhu. Je tady samé naposledy. A, takže děkuji vám a, a eh, přeji další a, úspěšný rozvoj vaší kariéry. <clears throat> Budeš nás scházet. A teď Nina, prosím. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám, kolegové. Po více než třech letech se nám podařilo dosáhnout dohodu eh, k eh, nařízením k fondu peněžního trhu. Já věřím, že předtím, než začneme hlasovat, tak musím velice poděkovat za prvé vyjednavacímu týmu tím zpravodajům Brianu Hazeli, Petru Ješkovi, Fabio De Massimu, kolego Žilovi a, a vám, pane předsedo, eh, za to, jak jste se do toho zapojili. Byla to jedna z nejtěžších věcí, o kterých jsme vyjednávali ale s vytrvalostí a, a vytrvalostí sekretariátu a, Naděž a no, Klaudie eh, se nám podařilo najít eh, vyváženou dohodu, která se pokouší řešit některé naše hlavní eh, obavy, pokud je o systémová rizika, ale po, také zajistit, aby ty investice pořád mohly financovat reálnou ekonomiku a vytvářet růst a pracovní místa. Takže to je důležité, děkuji. A jak eh, jsem říkal, pokud budu mít dvě minuty, dosáhli jsme toho hodně. Pokud jde o oddělení vazby mezi eh, podporu sponzoru zavedení Elvy NAV a eh, přísnou diverzifikací a pravidly likvidity a také režim pro zisky, takže já doufám, že kolegové nás podpoří. A také bych rád dá a potrhla práci e, slovenského e, předsednictví a Evropské komise. Děkuji. Děkuji, Nino. Je to opravdu významný e, výsledek. A tento eh, důležitá eh, součást tzv. stínového bankovnictví. Doufám, že bude dobře schválena. Takže teď budeme hlasovat o dohodnutém textu po jménech. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. 37 pro, 8 proti, 3 se zdrželi. Text je přijat. Já blahopřeji. A teď uděláme nejdřív sekuritizaci. Takže návrh zprávy o sekuritizaci zpravodaj Paul Tank. To je také velmi eh, podstatná otázka.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 a hlasujeme o textu, jak byl změněn po jménech. Zahajuji závěrečné hlasování. Končím hlasování. 44 pro, 4 se zdrželi, 4 proti 1 pro. Teď hlasujeme o legislativním usnesení. Opět po jménech zahajuji hlasování. Končím hlasování. 34 pro, 3 proti a 2 se zdrželi. Hlasování o rozhodnutí eh, zahájit eh, vyjednávání s radou pořád elektronicky. Zahájí hlasování. Ještě jeden člověk nehlasoval. Končíme hlasování. 44 pro, 4 proti, Jeden se zdržel. Přijato, bylo přeji. Zpravodajce. A teď přistupujeme ke druhé eh, věci a to je úprava 575 2012, kdo je pro, 13, pardon, kdo je pro, kompromis A, kompromis 1, koordinátoři, prosím, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, kompromis 2, kdo je pro, kdo je proti, přijato, kompromis 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 5. Ústní pozměňovací návrh. Takže nejdříve ten kompromis. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Zamítnuto. Kompromis. 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 7a. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 10a. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tady budeme hlasovat o, v konečném znění textu, jak jsme upravili, zahajuji hlasování po jménech. Končím hlasování. 40 pro, 9 proti. Teď budeme hlasovat o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Totež hlasování o rozhodnutí zahájit vyjednávání s radou. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 44 pro, 5 proti. Přijato. Blahopřeji zpravodaji. Teď tady máme zprávu o hospodářské soutěži, že? Okay, ready?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 This is the last one because I have one yes. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. I'll give you mine. This is the, this is for the sure, sure the last one. This is the absolute last one. Okay, so. Um... Dobrá. Takže návrh jsme vlastní iniciativy eh, k eh, výroční zprávě o politice a hospodářské soutěži. Eh, Tibor Sány a Svaravoda je kompromis A, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato kompromis B, e, e, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 69, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 70, kdo je pro, kdo je proti, ověříme 70 za jeho hlasování. Přijato. 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 71. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Máme technický problém, musíme eh, znovu zahájit hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dvacet šest přijato. kompromis CDE. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato pozměňovací návrh 92. Kdo je pro, kdo je proti, myslím přijato, ale uvěříme. Zahajuji hlasování, nevidím tady žádné ruce. <clears throat> pořád nám tady jeden hlas chybí. Končím hlasování. Přijato. Kompromis F. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. Kompromis G. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím přijato, chcete to ověřit? Ověříme, zahajuji hlasování. Still two colleagues to vote. Ještě dva nehlasovali. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Nevidím. No, jak hlasují socialisté proti? Pro. Aha, tak to uvěříme. Still. Please vote. Takže hlasujte, prosím.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 Končím hlasování. Přijato. To byla ta druhá část, že? Pozměňovací návrh 1 na 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 120. Ne, to je, to je vlastně to už, pardon, tak 121, 121, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 121 za hlasování. Končím hlasování zamítnuto. Kompromis I. Kdo je pro? A tady to máme rozdělené, takže ke slovům social dumping. Tak to já jsem neviděl. Takže první část z kompromisu I, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část. Nechcete ověřit první část, tak ověříme první část. Ne, ověříme první část kompromisu I. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 1, 2, 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 1, 2, 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 1, 2, 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. Kompromis je, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Takže kolezy, hlasujte prosím. Končím hlasování, zamítnuto. Pozměňovací návrh 150, kdo je pro? Kdo je proti? Prosím, rukama. Kdo je proti? Obětíme 150. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 151. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. 151. Vote is closed. U konce přijato. 153, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato 154 pro, proti, překontrolujeme si to, prosím, zahajuji hlasování. Končím, tedy je otevřené hlasování 154. Končím hlasování. Přijato. 155, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Kompromis L, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Nyní 167 pro, proti, zdrželi se přijato. 171, kdo je pro? 171 pro, proti, to si překontrolujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 172, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 173, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 174 pro, proti. Překontrolujeme si to, prosím. Končím hlasování. Přijato. 181. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 179, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 180 pro, proti, zdrželi se. Přijato 178, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 182, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis M. Kompromis M. Kdo je pro? proti, překontrolujeme si to. První část kompromisu M. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 184, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 186, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 190, kde pro, proti, zdrželi se. Ke 190 se nevidím žádné EPP. Prosím, to si překontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 191, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 192, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 193, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 195, kdo je pro? Proti. To si překontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 194 odpadá. Takže 197, kdo je pro? Proti? To si překontrolujeme, zahajuji. Končím. Zamítnuto. 198, kdo je pro? Proti? Zase překontrolujeme si to. Končím hlasování. Zamítnuto opět o jeden hlas. 199, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 200 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 201, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 202, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Originální text pro, proti, zdrželi se, přijato. 203, kdo je pro, proti, já myslím, že to bylo přijato, ale překontrolujeme si to, zahajují. Končím. Přijato. Zase o jeden hlas. 207 pro, proti, to si překontrolujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak to prošlo. Kompromis N. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 220. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis O. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 223 pro, proti, zdrželi se, přijato. 225 pro, proti, zdrželi se, přijato. 226 pro, proti, to si překontrolujeme. 226, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 227, kdo je pro? Proti? EPP nehlasuje, to si překontrolujeme, zahají hlasování, vy jste proti. Končím. Přijato. 228 pro, proti. Opět si to překontrolujeme, zahají hlasování. Končím hlasování. Přijato. 229, kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. 230 pro, proti, zdrželi se přijato. 232 pro, proti, zdrželi se přijato. Překontrolujeme si to, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní kompromis O2. Je tam ústní pozměňovací návrh. A potřebuji vidět ruce. Námitky k ústnímu pozměňovacímu návrhu? Takže kompromis bez ústních pozměňovacích návrhů pro, proti, zdrželi se přijato. 260 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 249 pro, proti, zdrželi se. To si překontrolujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování, přijato. 247, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 251, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 261, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 263, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 265, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 266, pro, proti, přijato. 277 pro, proti, zdrželi se. Překontrolujeme to, zahajuji. Pan předseda se omlouvá, vracíme se ke kompromisu P. Pro, proti, zdrželi se, přijato a. A nyní 277, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 278 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 283 pro, proti, zdrželi se přijato, 284 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Originální text odstavce 15 je pro, proti, zdrželi se přijato, 285 pro, proti, překontrolujeme si to, 285 zahají hlasování. Končím hlasování. Přijato. 286 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 288 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 292 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 290 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. To si překontrolujeme 290. Končím. Zamítnuto. 289 pro, proti, zdrželi se. Přijato 291 pro, proti. Překontrolujeme si to. Zahajuji. Končím hlasování. Přijato. 293, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já myslím, že to bylo přijato, ale překontrolujeme si to. Protože nezvedáte ruce. 293. Vote is closed. Končím hlasování. Přijato. 294 pro, proti, zdrželi se přijato. 297 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 296 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, ale překontrolujeme si to, zahají hlasování. Končím hlasování.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 304 pro, proti. To si překontrolujeme. Zahají hlasování. Vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. 305. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Přijato. 306, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 307, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 308, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 309, pro, proti, to si překontrolujeme, zahají hlasování, 309. Three oh nine. Vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. 310. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Překontrolujeme 1310. Končím hlasování zamítnuto. 311, kdo je pro? Proti? Překontrolujeme si to pro jistotu. Zahajuji hlasování. Musíme udělat, musíme znovu ještě jednou zahajuji hlasování 311. Končím hlasování. Přijato. 312. Ne, to odpadá. Takže originální text také. Takže 313, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 314, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 315 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 316 pro, proti, zdrželi se, přijato. 319 je pro, proti, to si překontrolujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 320 je pro, proti, drželi se. Zamítnuto. 321 pro, proti, to si překontrolujeme, zahajuji hlasování. Vote is closed. Končím. Přijato. We go directly to, to three to seven, three to seven in... 327, kdo je pro, proti. To si překontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 328, bude pro? 328 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis R, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 330, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 331, je pro, proti, já myslím, že přijato, ale to si překontrolujeme. 331. Končím. Přijato. 332, kde pro? Proti? To si překontrolujeme, zahají hlasování. Končím hlasování. Přijato. 333, kde pro? Proti? To si překontrolujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 334, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 335, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 336, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 338, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 340, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 343, kdo je pro, proti. Přijato, ale překontrolujeme si to. Končíme hlasování schváleno. Kompromis S pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 346? Ne. Takže mm, kompromis T eh, schváleno. Eh, 351 pro, proti, zdrželi se e, zamítnuto, 352 pro, proti, zdrželi se schváleno, 353 pro, proti, zdrželi se schváleno, 355 e, pro, proti, zdrželi se schváleno, 356 pro, proti, ověříme 356, zahajují hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 358 e, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 359 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 361 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 360 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 362 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 363 pro, proti, ověříme 363, zahajují hlasování. Končíme. Zamítnuto. Kompromis U pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis U2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 365 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 366 pro, proti. Ověříme 366, zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Schváleno. 368. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme 368. Myslím, že to bylo schváleno, ale prosím, zvedejte ruce. Končíme hlasování. Zamítnuto. O jeden hlas. 369 pro, proti, zdrželi se, přijato. 370 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 371 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 372 pro, proti. No, ověříme. Zdá se mi to schválené, ale ověříme. 372. Končím. Je to schváleno. 373 pro, proti. No, to musíme ověřit. Asi jste už unavení. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Schváleno. 4 pro, proti, ověříme 374, zahojí hlasování. Schváleno. Ano, schváleno. 375 pro, proti, ověříme 375, zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Schváleno. 377 pro. Proti. vám se, musíme ověřit. Třista sedmdesát sedm. Prosím, hlasujte. Ještě tři mají hlasovat. Končíme hlasování. Schváleno. 378 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 379 pro. Proti. Ověříme 379. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Schváleno. Většina o jeden hlas. 380 pro, proti 380. Zahajujeme hlasování. Končíme hlasování. Končíme hlasování. Schváleno. 383. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 384 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 385 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 386 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 387 pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. 388. Pro, proti? Ověříme 388. Končíme hlasování. Schváleno. 391. Pro. Proti? Ověříme 391. Zahajuji hlasování. 391 hlasujeme. Ještě chybí tři, teď už chybí jenom jeden. Končíme hlasování. Zamítnuto. 395 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 392 pro, proti, zdrželi se schváleno. 394 pro, proti, zdrželi se schváleno. Teď trojka odpadá. 390 bylo schváleno. Ano, 394 je kompatibilní, takže jsme hlasovali. Ano. Schváleno. 396. O tom teď hlasujeme. Ano? Nebo odpadá? Ne, ne, máme o něm hlasovat. Proti, ne, eh, pro, proti, Ano, 393 odpadá, takže teď hlasujeme o 396. Hlasujeme pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 397 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 398 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 399 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 400 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 401 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 403 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 404 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 405 pro, proti. Ověříme 405, zahajují hlasování. Končíme hlasování. Schváleno. 406 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis V pro, proti, zdrželi se, schváleno. 408 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 410 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 411 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 413 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 415 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 416 pro, ověříme, 416, zahajují hlasování. Končíme. Schváleno. 417 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 418 pro, proti. Ověřujeme 418, zahajujeme hlasování. Čtyřista osmnáct. Končíme hlasování. Zamítnuto. Kompromis V2. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 422 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 423 pro, proti, ověříme 423, zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Zamítnuto. 424 pro, proti, zdrželi se schváleno. 425 pro, proti. Ověříme 425. Mně to přišlo odmítnuto, ale nevidím to jasně. Končíme hlasování. Zamítnuto. O jeden hlas. 426 pro, proti, zdrželi se schváleno. 427 pro, proti, zdrželi se schváleno. 428 pro, proti. Ověříme 428, zahajuji hlasování. Končíme. Schváleno. A jeden hlas. Ostatní odpadá a jdeme na 433, 434. 434 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 437 pro a 436, tady je ústní návrh, ano. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 437 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 438 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 439 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Teďka budeme hlasovat v jednom bloku. Ano, souhlasíte? Ne. Nesouhlasíte. Ne, nemůžeme hlasovat v jednom bloku. Takže INTA 1 pro, proti, zdrželi se schváleno, INTA 2 pro, proti, zdrželi se schváleno, INTA 3 pro, proti, zdrželi se. INTA 3 ověřujeme, zahojí hlasování. Končíme. Schváleno. Inta 4 je pokryto, takže Inta 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Inta 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Inta 8 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Inta 8 zahajují hlasování. Končíme. Schváleno. Inta 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. Imko 1 pro, proti, schváleno. Imko 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Imko 5 pro, proti, ověříme. Imko 5 zahajuji. Imko 5. Končíme. Schváleno. Zbytek IMKO hlasujeme v jednom bloku až do bodu 19. Ne, do bodu 18. 6 až 18. 6 až 11. Dobře. Ale protože to je pokryto, no, tak v podstatě hlasujeme o sedmičce. Jenom o sedmičce de facto hlasujeme. <laughs> Není to tady v jednom bloku. Takže pro, proti, schváleno. Imko, 13 pro, proti, schváleno. IMKO 14 pro, proti, zdrželi se schváleno, IMKO 15 pro, proti, zdrželi se schváleno, 16 pro, proti, zdrželi se schváleno, 17 pro, proti, zdrželi se schváleno, 19 pro, proti, zdrželo se schváleno, 20 pro, proti. Já myslím, že to je schváleno. Schváleno. 21 pro, proti, schváleno stran, jedna druhá část pro, proti, se schváleno. Dvoje pro, proti, zdrželi se schváleno. Můžeme teď hlasovat o Tran v jednom bloku, nebo je nějaký problém? Až do jakého? Až do patnáctky? Dobře, takže tři pro, proti, zdrželi se schváleno. čtyři pro, proti, zdrželi se Ověříme trán 4. Končíme. Schváleno. Pět pro, proti, zdrželi se schváleno. Šest pro, proti, zdrželi se schváleno. Sedm pro,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 proti, drželi se, ověříme. Tran 15 ověřujeme. To je jasně klíčové hlasování. Končíme. Schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se, jak hlasuje EPP pro? Takže schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se. Nevidím pozice frakcí, takže zahajuji hlasování na 17. Končíme. Schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. Chcete teďka už v jednom bloku? Až do 26. 19 až 26 v jednom bloku. Pro, proti, schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se schváleno. 28 pro, proti, Ověříme 28. Zahajuji hlasování. Ano, schváleno. Agri v jednom bloku? Ne? Tak ne. Je to kontroverzní. Dobře. Jedna. Agri jedna pro. Proti. Ověříme Agri 1. Hlasujeme. Prosím, hlasujte, hlasujte. Ano, takže Agri 1, hlasujeme. Hlasujte, prosím. No, už jste unavení. Ještě vydržte. Končíme. Schváleno. Agri 2 pro. 2 až 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. Agri 9 pro, proti, zdrželi se. Ověříme Agri 9, zahajím hlasování. Končíme. Končíme. Schváleno. Ostatní eh, akdy v jednom bloku, takže v jednom bloku pro, proti, schváleno. Eh, východisko jedna schváleno, východisko dvě schváleno, to byl ostatně také návrh jedna Dále zamítnuto, návrh 3 pro, proti, schváleno, 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Je čtyřka? Čtyřku ověříme dobře. Zahajuji hlasování. Končíme. Schváleno. Pětka pro, proti, zdrželi se schváleno. Šest pro, proti, zdrželi se schváleno. Ne, vy jste byli proti, omlouvám se. Prosím, synchronizujte se. Šestka, zahajuji hlasování. Končíme. Schváleno. Sedmčka pro, proti. Zdrželi se. Ano. Jistě je to schváleno, ale musíme to ověřit. Hlasujeme. Končíme. Schváleno. Osmička. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Devět. Pro? Tedy původní text 4 a 6. Ano. Schváleno. Devět, pro, proti, zamítnuto. Původní text 7 pro, proti, schváleno. Eh, původní text 8 pro, proti, schváleno. Návrh 10 pro, proti, schváleno. Návrh 11 pro, proti, schváleno. 12 pro, proti, schváleno. 13 pro, proti. Ověříme 13. Zahajuji hlasování. Třináctka. Končíme. Schváleno. Původní text. Eh, bod 9 až 10. Schváleno. 14 pro, proti. Schváleno. 15 pro, proti. Ověříme 15. Zahajuji hlasování. Končíme. Zamítnuto. Agri k východisku 1 pro. Ano, ty tři v jednom bloku. Tři agry v jednom bloku, dobře. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 17, pro, proti, zdrželi se schváleno 18, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Původní text odpadá, takže 19 pro, proti, zdrželi se. No, nevidím zelené. Pro, dobře, schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis dvojité V pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis Y pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 37 pro, proti, zdrž... ověříme 37, hlasujte. Končíme. Schváleno. Kompromis Z. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nehlasuje se o 45, takže 46 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 48 pro, proti, Alde je pro, ověříme. 48 ověřujeme. Končíme. Zamítnuto. Původní text pro, proti, zdrželi se schváleno 49, pro, proti, zdrželi se schváleno 50, pro, proti, schváleno 51, pro, Proti? Ověříme 51, zahajujeme hlasování. Končíme. Hm, tady je to zamítnuto. 52 pro, proti. 53 pro, proti. Ověříme 53, hlasujte. Končíme. Schváleno. Agri v jednom bloku. Pro, proti, zdrželi se schváleno. A teď jmenuje, eh, jmenovitě hlasujeme o celém textu. Hlasujte. Ještě nám chybí pár hlasů. Končíme hlasování. 6 bylo proti, 5 se zdrželo, 33 pro. Blahopřeji zpravodaji. Please, rapporteur, take the floor. Prosím, zpravodaj má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu stručný. Já myslím, že toto je eh, velkou výzvou, eh, toto téma. A já jsem velmi vděčný všem kolegům, eh, říkám to upřímně, jsem opravdu velmi vděčný všem kolegům, kteří přispěli k tomu, k této práci. Jsou tady tři velké body, kterých jsme dosáhli touto zprávou. Především velice seriózní kroky k tomu, že tedy justice je součástí pravomocí za druhé, také velký krok vpřed z hlediska digitálního trhu. A třetí, eh, důležitý krok je pokročit k spolupracující ekonomice. Byl to tedy opravdu klíčový bod, klíčové hlasování pro sociální hodnoty a hospodářskou stabilitu. Velmi jsem vděčný dalším výborům, protože také jejich přínos byl velice důležitý. A osobně za to děkuji Massimo Polombo ze sekretariátu eh, a také panu Roland Gulovi, který byl můj zvláštní poradce Děkuji vám. Thank you. Okay. Oh. I six, so I'm a bit. Morning. you just continue. So, dear colleagues, I know it's been a long voting session, but please take seat. Kolegové, vím, že už je to dlouho tady, že už se to vleče, ale usaďte se, prosím. Dear colleagues, it's a great pleasure. Milí kolegové, je mi velkým potěšením, eh, že zde mohu přivítat eh, ministra financí Slovenské republiky a předsedu ECOFINu Petra Kažimíra. Děkuji vám, že jste přijal naše eh, pozvání a představíte nám své, svůj pohled na výsledky slovenského předsednictví v oblasti hospodářské. Já myslím, že to bylo velice úspěšné předsednictví. A s velkým potěšením můžeme oznámit, že včera byl přijat další důležitý krok vpřed, protože na logu bylo dosaženo politické dohody k nařízení o prospektech, což je první důležitý stavební blok k eh, Unii kapitálových trhů. Dnes jsme hlasovali o sekuritizaci, takže se pohybujeme vpřed. Děkujeme vám mnohokrát, vám a vašemu eh, předsednictví za skvělou práci a spolupráci s parlamentem. Dnes jsme mimochodem také hlasovali o druhé velice důležité věci, o které jsme se dohodli, a sice u Fondu peněžních trhů. Teď tady přistupujeme k legislativě ale eh, jak asi víte, tak eh, rada eh, dosáhla dohody o slide 2, takzvaném, což je také velmi důležitá věc. A asi víte, že v nadcházejících týdnech a měsících budete tedy moci dosahovat tento pozitivní závěr. Ten výměna názoru se také týká ekonomického dialogu v rámci tedy hospodářského vládnutí Evropské unii. A já vám každopádně děkuji za velice pozitivní eh, kontakty s parlamentem v tomto semestru a předávám vám slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych nejdříve eh, vám poblahopřál k výsledkům hlasování k sekuritizaci. To je velice eh, důležitý eh, krok eh, směrem k malskému předsednictví. Po včerejší dohodě o prospektech a dnešním hlasování o sekuritizaci tohle, myslím, je <clears throat> nesmírně důležité pro Unii kapitálových trhů. Takže tyhle dva dny budou opravdu velmi důležité. Jsem opravdu eh, rád, že znovu můžu navštívit eh, eh, hospodářský výbor Evropského parlamentu a uzavřít zde svou úlohu za slovenského předsednictví a to je moje poslední velká akce jako předsedy Ekofinu. Tak rovnou zúrazním, kde jsme pokročili v těch hlavních věcech, které byly na agendě ECOFINu v oblasti hospodářských a finančních věcí. Lze říci, že druhá polovina tohoto roku vedla k některým transformačním momentům v Evropě i mimo ní. A volám se za a, to diplomatické výrazivo, ale naštěstí nedávné údaje ukazují, že ekonomika je zatím velmi odolná. Nicméně krátkodobá odolnost není zárukou dlouhodobé stability a růstu. Je tedy eh, podstatná nejistota, eh, která se týká ekonomických výhledek eh, Brexit, supervolby tady v Evropě, včetně nedávného vývoje v Itálii nebo přechodu k nové administrativě v USA. A to jsou probíhající věci a nějakou dobu bude trvat, než pochopíme jejich příběh a nepřímý dopad na Evropu. Během našeho předsednictví jsme se pokoušeli za této eh, nejisté atmosféry eh, pohnout s legislativními věcmi, které nám přistaly na stole a také prolomit eh, tabu na radě a podnítit strategickou diskusi o budoucnosti Evropy a zejména o, o prohloubení hospodářské a měnové unie. Ctnostný trojuhelník zdravé fiskální politiky, investic, strukturální a finanční reformy je stále v jádru politické reakce ECOFINu. Naše práce eh, v zásadě eh, se soustředila na eh, v misi v oblasti tohoto mixu, to znamená strukturální finanční reformy a některé fiskální politiky. To se v zásadě nezměnilo oproti předchozím letům, ale názory se můžou lišit v těch relativních důrazech na jednotlivé součásti. Pokud je o zdravou fiskální politiku, tak jak víte, s tou začnu. Eh, jedna z nejdůležitějších eh, věcí, které se musí řešit, eh, byl postup pro nadměrný deficit pro Španělsko a Portugalsko. Poté, co komise posoudila v létě, že země nepřijaly efektivní kroky, a rada přijala rozhodnutí o neefektivních krocích a posílila ten postup EDP a zároveň bylo eh, řečeno, eh, že eh, finanční pokuty proti Španělsku a Portugalsku by měly být prominuty, nebyla chuť na radě zvracet tento návrh komise. No, vy samozřejmě jste velice dobře obeznámeni s těmito věcmi, protože vedete strukturovaný dialog s komisí a také si vyměňujete názory s ministry financí obou zemí, Margaret Lewisem. Takže i když celkový proces nebyl vždy eh, jasný nám na radě a došlo k průtahům, eh, postup pro nadměrný deficit eh, nakonec donutil země efektivně jednat na podzim a to je hlavní cíl fiskálních pravidel. Efektivní kroky. Takže nakonec došlo k happy endu pro všechny strany a to je velice podstatné. Pokud je o fiskální stabilizaci, eh, zachování fiskálních pravidel je nezbytné pro zajištění trvalé udržitelnosti veřejných financí a tedy pro naši společnou důvěryhodnost. Vedle trvalé udržitelnosti by fiskální politika také měla mít cíl v podobě makroekonomické stabilizace, ale probíhající eh, debata na ECOFINu a euroskupině eh, o návrhu eh, komise k fiskální expanzi eurozóny ukázala, jak složité a rozsáhlé téma to je. Ukázalo se, že fiskální pravidla EU nebyla vytvořena s cílem makroekonomické stabilizace. A proto slovenské předsednictví si stanovilo toto jako jednu z vrcholných politických eh, priorit. Tu debatu o eh, prohloubení eh, měnové unie fiskální pilíři na ministerské úrovni. Mm, my jsme to učinili na zasedání Ekofinu v Bratislavě v září a ta debata se zaměřila na budoucí fiskální schopnosti v eurozóně, ochranu proti velkým makroekonomickým šokům a to navzdory eh, citlivé povaze tohoto tématu pro některé kolegy. Pro některé z nás na radě v ministři financí byli, myslím, eh, docela konstruktivní. Také jsme toto eh, téma dali na pořad jednání zasedání tedy ekofinu v prosinci, aby ta iniciativa zůstala při životě a abychom Eh, získali reakci od komise na eh, zprávu pěti předsedů. Komise také eh, nám podala zprávu o Bílé knize o budoucnosti Evropy, která bude vydána v březnu příštího roku a která by také měla řešit architekturu měnové unie. V červenci jsme také vedli zajímavou měnu názoru o, o tomto tématu mezi ministry financí a, a poslanci Evropského parlamentu. Takže tady bych rád poděkoval parlamentu za to, že se pokusil vrhnout světlo na tuto klíčovou otázku a přispěl k této debatě. Ačkoliv eh, názory k tomuto citlivému tématu jsou eh, rozdělené, tak existuje široká dohoda na radě, že EU zatím eh, není dostatečně oddělená a je třeba silnějších aktivit. A já ehm, doufám, že eh, ke konci eh, supervolebního roku 2017 rada bude moci a musí eh, pokračovat v této důležité diskusi a dosáhnout podstatného pokroku. Pokud je o investici, tak investice byly dalším důležitým eh, tématem eh, a tam se nám podařilo dosáhnout impozantního pokroku. Na základě eh, žádosti Rady ECOFIN přijal obecný přístup FC 2.0 a teď 6. prosince jsme přijeli, přijeli obecný přístup Rady já jsem rád, že nejenom rozšíříme v tedy cyklus životní toho eh, fondu, ale také se zaměříme na jeho zlepšení kvalitativních aspektů, jako je adicionalita, eh, v eh, zeměpisné a sektorové pokrytí, zaměření na klimatické akce a také cílenější pomoc Evropského poradního centra Já si myslím, že tohle je nesmírně důležité. Ehm, delší eh, trvání a zvýšení investičního cíle prohlubeného EFSI pomůže eh, oživit eh, růst a zvýší potenciální výstupy. O tom není pochyb. Já jsem si jistý, že Evropský parlament bude chtít přispět k rychlému vyřešení této důležité otázky a doufám, že trialog proběhne hladce za nadcházejícího malckého předsednictví. Pokud je o investice, tak eh, bych také měl eh, se několika slovy zmínit o eh, plánu externích investic, jak už jsem říkal tady na výboru v červenci. Řešení základních příčin migrace bylo naší hlavní politickou prioritou. Bylo to dáno domácí politickou scénou ještě předtím, než eh, naše předsednictví začalo. A proto jsem rád, eh, že se nám podařilo dokončit vyjednávání na radě k úspěšnému uzavření všech tří otázek, zejména pokud jde o eh, v revizi externího úvěrového mandátu EIB a o záručním fondu a také Evropském fondu pro trvalé udržitelný rozvoj. A teď k bankovní unii. Pokud jde tedy o její aktuální stav, eh, již bankovní dokonč, dokončení bankovní unie je eh, velice důležité pro hladké fungování eh, měnové unie. Za našeho předsednictví pokračovaly práce v návaznosti na silnější mapu, kterou přijala rada v červnu tohoto roku. To tedy nebyla eh, snadná debata, neboť jsme museli eh, dosáhnout správné rovnováhy mezi sdílením rizik a snížením eh, rizika. Naše předsednictví se podařilo dosáhnout na technické úrovni eh, schody o eh, systému evropského pojištění vkladů, zejména pokud je o fáze řízení, financování a také pozdní přistoupení a odchodu z tohoto systému našeho předsednictví. Sledovalo eh, pokrok příprav a těch opatření na snížení rizika a, v komise to představila minulý týden. Předsednictví tedy zahájí e, technickou diskusi o těch návrzích již e, zítra, nebudeme plýtvat časem. Mezi čase je také důležité, e, že došlo k pozitivnímu posunu, pokud je o podmínky pro společnou pojistku pro jednotný fond řešení problémů s SRF. Na Ecofinu v listopadu jsme pověřili EF C, aby začal na tom pracovat. Teď k Unii kapitálových trhů. Někdo tady má určité pochybnosti o této věci, zejména v ohled, s ohledem na odchod Británie z EU. Ale nechte se mílit. To, že eh, nenaplníme eh, eh, v CMu tak rychle, jak by to bylo eh, možné, by znamenalo, že bychom si podřezali pod sebou větev. Finanční sektor přísně regulovaný musí mít alternativní cesty financování a může to být záchrana mnoha podnikatelů, takže rádi označujeme, že se s panem zpravodajem Ješkem jsme včera dosáhli politické dohody k nařízení o prospektech. Eh, to bylo pozdě včera večer a to je první eh, stavební blok mm, na, eh, v Unii kapitálových trhů. A je to důležitý krok k uzavření Unie kapitálových trhů. A také bych připomněl, že Rada dosáhla dohody o vědavacím mandátu k sekuritizačnímu balíčku v prosinci a Eh, pokud vím, tak Evropský parlament eh, hlasoval tedy eh, o schválení této věci, takže vám děkuji za tento vánoční dárek Unii kapitálových trhů. A ještě bych rád zmínil, že na úrovni pracovních skupin jsme dosáhli dohody k evropským fondům rizikového kapitálu a evropským evropským eh, fondům sociálního podnikání. Obecný přístup eh, se má očekávat, eh, tedy schvalovat formálně na úrovni Koneperu příští týden k finančním službám. Jsem přivítal, že minulý týden po intenzivních vyjednáváních parlament a rada dosáhly politické dohody k návrhu nařízení o vytvoření regulačního rámce pro fondy peněžního trhu. To je nesmírně důležité a opět citlivé pokud vím, tak eh, po závěrečném schválení eh, na eh, radě na Koreperu, tak Ekon dnes také hlasoval pro tuto důležitou legislativu a tedy zákonodáci přispěli významně k zvýšené, k zvýšení finanční stability v naší unii. Znovu vám děkuji. Rada také v listopadu schválila eh, vyjednavací mandát eh, k návrhu o, na podporu informování spotřebitelů o, eh, v nařízení o evropských finančních službách. Opět doufám, že z maského předsednictví se podaří dosáhnout politické dohody o tomto návrhu s parlamentem příštího roku. Naše předsednictví také tvrdě pracuje na dohodě o vyjednavací mandátu Rady k revizi čtvrté směrnice proti praní špinových peněz do konce tohoto předsednictví. Pořád ještě máme čas. Já vím, že boj proti eh, praní špinavých peněz a financování terorismu je důležitý pro eh, Evropský parlament, stejně jako je důležitý pro radu. Takže jsem eh, si jist, že obě naše instituce budou pracovat na politické dohodě co nejdříve na začátku příštího roku. A ještě třešnička na dortu, daňové otázky. Akorát bych zmínil že boj s daňovými podvody byl eh, jednou z hlavních politických priorit eh, za našeho předsednictví na Ecofinu. A eh, myslím, že naše výsledky to ukazují. V oblasti přímého zdanění bylo dosaženo podstatných výsledků, zejména pokud je o začátek listopadu při přijetí závěru rady ke kritériím a procesu, která povedou k vytvoření Eh, seznamu EU k eh, takzvaných nekooperujících, nespolupracujících jurisdikcích pro daňové účely. V návaznosti na to bude eh, vytvořen tedy takzvaný čelný seznam a skupina pro etický kodex v eh, oblasti zdanění eh, podniků eh, vytvořila proces, který, kterým se budou posuzovat jurisdikce v roce 2017. V reakci na panamské dokumenty ECOFIN svižně přijal směrnici o administrativní spolupráci v daných otázkách DAC 5. Ta umožní daňovým orgánům soustavně se dostávat k eh, informacím zaměřeným proti praní špinových peněz. V rámci eh, našeho, naší reakce na panamské uniklé informace jsme také zvýšili eh, Tedy jsme také udělali závěry k daňové transparentnosti a, a jsme, že je třeba a, zabraňovat rozsáhlému zakrývání a, nebo skrývání a, prostředků a zajistit efektivnější a, a účinnější spolupráci mezi daňovými úřady a dalšími orgány a věřím, že této snahy by nám eh, mohly pomoci zasáhnout proti daňovým únikům, praní špinavých peněz a financování teroristů. Na začátku tohoto týdne rada také přijala závěry eh, k nedávnému sdělení komise o vytvoření eh, spravedlivého konkurenčního a stabilního systému zdanění podniků pro EU a, a zde, zde byly také tedy různé legislativní návrhy ve hře ATAT 2, potom mechanismus o řešení dvojího zdanění CCTB a CCCTB. Slovenské předsednictví také zahájilo debatu o tomto balíčku s prioritou na ATAT 2 a s radostí oznamuji, že na prosincovém ECOFINu, čili v úterý rada zásadně pokročila k obecnému přístupu k ATAD 2, zejména pokud jde o e, ty hybridní nesoulady se třetími e, zeměmi. Podařilo se nám stabilizovat 95 textu této směrnice. A to by mělo malskému předsednictví e, umožnit uzavřít tuhle věc na začátku příštího roku. Já doufám a také samozřejmě se těšíme na stanovisko Evropského parlamentu k této věci. V oblasti nepřímého zdanění slovenské předsednictví pokročilo v několika věcech. Přijali jsme závěry k zlepšení stávajících pravidel EU pro DPH u přeshraničních transakcí a to se týká některých aspektů eh, souvisejících se stávajícími pravidly EU eh, e pro DPH, a které by se měly řešit v rámci práce komise o takzvaném definitivním režimu DPH. V tom prvním legislativním kroku eh, Rada ECOFIN také Eh, vzal na vědomí eh, aktuální stav jednávání eh, mezi EU a Norskem v oblasti DPH, to je něco nového. Všechny členské státy jednomyslně schválili text slovenského předsednictví dohody jako možný výsledek těchto jednávání na základě nějž komise tedy byla vyzvána k ukončení vyjednávání slovenské předsednictví, také dosáhlo dohody o závěrech rady k spotřební daní u alkoholu a alkoholických návojů a vyzvalo komisi k předložení příslušných legislativních návrhů v roce 2017. A ještě poslední věc. E, rád bych vás informoval, že Rada si vyměnila názory o tom, jestli zahrnit, zahrnout podvahy DPH do e, takzvané e, směrnice PIF s ohledem na eh, pomoc eh, Radě eh, pro spravedlnost a vnitro. A já jsem rád za tento pokrok, protože po dlouhé době se podařilo oživit tuto otázku a konečně to přijal včera, takže to je nesmírně důležité. A úplně posledních několik slov k rozpočtu. Skončím tedy s několika slovy, které se vás, eh, k tématu, které se vás příliš netýká, ale jenom bych rád vyjádřil, že jsem spokojen s eh, dohodou, kterou jsme dohodli, eh, tedy dosáhli, které jsme dosáhli mezi našimi institucemi k rozpočtu na 2017. Jsme si docela jistí, že rozpočet na příští rok je zdravý, soustředěný, cílený a ukazuje solidaritu a řeší eh, tedy hlavní obavy našich občanů tím, že se zaměřuje na migrační krizi, posiluje vnitřní a vnější bezpečnost, eh, růst a vytváří pracovní místa. Je důležité taky hmm, toto i pro radu. Já mnohokrát děkuji. Very much. Děkuji mnohokrát za tuto prezentaci. Tady opravdu bylo vidět, jak obrovský kus práce odvedlo vaše předsednictví, bylo to tedy předsednictví úspěšné a slovo má pan Bucher Balc, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážený pane finanční ministře. Nejprve jménem EPP vám srdečně děkuji za spolupráci během vašeho předsednictví. Také vám děkuji za velmi dobře odvedenou práci. Vy jste tady hovořil o stavu bankovní unie. Já bych se k tomu rád vrátil. A zeptal bych se tady na myšlenku eh, společného pojištění vkladů. To je tedy ten EDIS. Tento návrh E, vlastně vyžaduje ještě rozsáhlou studii dopadů, kterou v podstatě komise zatím dohání takovou technickou analýzou. Ten EDIS e, návrh vlastně tam chybí jasné napojení na nutné snižování rizik. Vy jste o tom hovořil, tedy v bankovním sektoru e, už bylo nastartováno vlastně tento krok vůči snižování rizikům ale ještě to pořád není dostatečně ambiciozní. Takže abych to zhrnul, co se týče nějakých zásadních pokroků ohledně Edisu prostě mm, nedošlo během vašeho předsednictví. Pane Kažimíry, já bych se vás ještě zeptal, zda souhlasíte se mnou v tom smyslu, že tento návrh Edisu, tak jak tedy leží na stole od komise, je v podstatě už stroskotalý, nebo prostě není jasné, zda bude tedy potřebné nějaké zás- dosáhnout zásadních změn, které by tedy komise musela předložit. Let me answer in my native language. Jako- Já odpovím ve slovenštině. Děkuji za slova chvály. co se týče práce v oblasti finančních služeb. Ale jak si eh, tedy eh, pamatujete, eh, co jsem říkal v červenci tohoto roku ohledně Edisu? Mm, tehdy jsme se vyjadřovali velmi opatrně, protože si uvědomujeme, jaká atmosféra na radě. Byl jsem svědkem bouřlivé debaty na rady přímo tento týden, kdy komise představila svá opatření a my jsme vlastně i médiím museli vysvětlovat. Není to nic nediskretního, když řeknu, že si myslím, že je přirozené, že po měsících čekání, eh, když tedy chceme snížit míru rizika, eh, tady samozřejmě to jde taky ruku v ruce s potenciálním sdílením rizik, takže dlouho jsme čekali na eh, pár nějakých opatření. A řada zemí bylo zároveň kritizováno za to, že blokují eh, práci na sdílení rizik. A ti tedy využili prezentaci tohoto materiálu na snižování rizik proto, aby předali zodpovědnost na druhou stranu. Takže takhle já to vnímám. A to si myslím, že je i taková přirozeně lidská reakce, když jste dlouho pod tlakem, tak vlastně, když říkáme o tom, že Edis teď eh, vyčkává, tak je vlastně zamrzlý na určitém bodu. A ono to v podstatě souvisí s celkovou ochotou pokračovat v původní architektuře bankovní unie. Také bych řekl, že tento scénář čeká na odpovědi, které nám poskytne teprve ten super volební rok 2017. Takže já jsem rád, že máme na stole konkrétní návrhy. Pro malcké předsednictví to rozhodně nebude jednoduché, aby dospěli k nějaké společné pozici. My už ale začínáme s technickými vyjednáváními zítra. Není tedy důvod čekat. To si myslíme my. A jak i Evropský parlament avizuje, že bude dlouho pracovat na své společné pozici, uvidíme. Včera jsem se setkal s kolegy Valdesem eh, Dubrovským a dalšími, eh, hovořili jsme o tom prospektu, potom samozřejmě příští týden ve Štrasburku budu prezentovat případ, eh, příslušný dokument a vy potom sami uvidíte, jak se k tomu vyjádříte svět je pestrobarevný, takže já si myslím, že i názory budou rozmanité na ten balíček opatření. Máme zde tedy celou řadu zemí malých, velkých. A tímto tématem se tedy dostávají na světlo zase někteří e, strašáci. To jsou vlastně věci, které už jsme možná trošku potlačili, už jsme se jich zbavili, teď se zase tedy vracejí zpět. Pravda je taková, že nebudeme schopni mutualizovat záruky v eh, bankovním evropském systému, aniž bychom byli schopni se jasně dohodnout na tom, jaké způsoby budeme mít pro snižování rizika v jednotlivých zemích v bankovním sektoru. A to zejména v situaci, kdy se stále nalézají země, které prostě mají problémy. Ještě bych řekl, že to čtení článek e, za článkem má svůj význam, protože tady jsme opravdu na technické úrovni. My jsme nastavili zrcadlo podle toho, jak to doopravdy je s tím textem. Thank you. Děkuji. E, další Perváš Beres. Merci, monsieur le ministre. Děkuji vám, pane ministře. E, k Edisu se nechci eh, vracet, nicméně si myslím, že ta rozprava, tak jak se teď vyvíjí, je, že na jedné straně se mají snižovat rizika. Eh, tady eh, bych vás chtěla se zeptat na makroekonomický balíček vaší prezentace. Vy jste vyvodili určité poučení, jak jste sám řekl, z mm, námětu parlamentu, protože bylo rozhodnuto, že Španělsko a Portugalsko nebudou předmětem sankcí. No, to je moudré rozhodnutí, protože obě země předložily efektivní opatření, aby korigovali svůj rozpočet. Ale kromě toho, procyklický charakter sankcí nebo pozastavení plateb ze strukturálních fondů, eh, sehrálo to nějakou úlohu v celém tomto rozhodování? Eh, nejsme vlastně postaveni zády ke zdi v určité logice Eh, hospodářské zprávy, economic governance. A jak se díváte eh, na přínos vašeho předsednictví eh, k tomu velmi velkému otevřenému tématu, což je, jak reagovat na prohlášení, kde nevidím velké reakce z strany Rady po samitu v Bratislavě otázky bezpečnosti a obrany prostě převažují nad snahou vytvořit hospodářskou a měnovou unii. Denně a denně slyšíme prostě celou tu, celý ten problém otázky rozpočtové kapacity eurozóny. Three, yes, a call. Mikrofon, prosím. Äh, sorry, could you repeat? Ähm, ich habe eine... Äh, Já za pět minut musím odejít, proto se ptám, jestli můžu äh, teď položit svou otázku ještě předtím, než pan minister odpoví na předchozí otázku. A uh, uh, sorry. Ono, je to, ono to není úplně běžné Poslechneme si tu odpověď nejdřív a potom dám prostor. Já se pokusím eh, zareagovat tedy rychle, protože máme časový problém. Takže eh, například na debatě z posledních dní o fiscal stance v rámci eurozóny jsme se tedy dostali k jasnému důkazu eh, toho, že je naivní stavět se k tomuto tématu jinak než čelem. My z toho se neumíme jinak dostat. Museli jsme projevit jistou míru odvahy, abychom se na nejvyšší úrovni věnovali problematice fungování měnové unie. Měli jsme takové návrhy jako společné evropské pojištění pro nezaměstnanost. To je tedy úplně kacířské, řekněme, pro eh, řadu zemí. To je obrovsky citlivé. Já eh, se snažím o podporu eh, toho, že nestačí říci, že tedy ta měnová unie není kompletní, musíme ji dodělat, musíme ji dokončit, ale realita je taková, že nemáme dostatečné vhodné prostředí, politický cyklus nám vůbec nepomáhá. Takže, jak jsem říkal, čekáme na výsledky supervolebního roku 2017, tak to neznamená, že bychom to měli dále odkládat. My prostě dnes máme klíčové země, které jsou, řekněme, kmotry tohoto projektu, nejsou schopni zaujmout zásadní stanovisko. A to je realita, Španělsko, portugalský příklad. Můžete říci, že se takhle vlastně k tomu stavíme eh, zádem, zády ke zdi, ale já říkám, eh, pokud se vám nelíbí pravidla, změňme je, ale neobcházejme je. Takže pokud nejsme spokojeni s pravidly, musíme je změnit. Thank you. Děkuji. Pan Strabaty, prosím. Pane ministře, vy jste si ohledně měnové unie hovořil o tom, že potřebujeme více činů že Evropská eh, unie je v podstatě eh, křehká stavba a eh, zde v tomto parlamentu se pořád diskutuje o tom, jakou politiku, jaká je přiměřená eurozóny, co se týče i rozpočtové politiky. Tady máme proudy ve sněmovně, Eh, někdo říká, na, na, na dluzích se nedá budovat budoucnost, tomu se také říká austerity a eh, někdo zase jiný říká, potřebujeme větší finanční prostor pro to, abychom něco udělali pro naše hospodářství. A tyhle ty eh, názory na sebe neustále narážejí při jakékoliv diskusi. A druhá věc, co se říká, je, že prostě potřebujeme reformy otázek dluhů. Takže je potřeba samozřejmě sanovat eh, dluhy, ale potřebujeme eh, sanovat ne, rozpočty, ale potřebujeme prostě reformy, ať už je to daňové struktury, eh, sociálního systému a tak dále. A teď bych se vás rád zeptal na to. Otázka změny struktury v rámci rozpočtu, hovořilo se o tom u vás, nebo vždycky jste jenom říkali, uděláme tohle nebo něco jiného. Prostě padly nějaká konkrétní myšlenky ohledně toho, jak jednotlivé země můžou provádět strukturální reformy? Eh, já zvorilo samozřejmě musím eh, podotknout, že hovoří... Podotýkám, že hovoříme o eurozóny, kam má kompetence jako předsedy Ekofinu, e- nesahá. Ale samozřejmě jsme členem eurozóny, vážíme si tohoto členství a e, odpovídám v tom smyslu, že se pohybujeme mimo legislativní rámec, mimo pravidel, kterých bychom mohli dosáhnout. Takže opakuji, že komise přišla e, například s návrhem toho fiscal stance, jakéhosi finančního rámce, ohledně toho, jak euroskupina jako celek by mohla postupovat, to bylo vyhodnoceno tak, že to není v souledu se e, stávajícími pravidly. A je, e, to je pravda. Pravidla SKP, Rusu a stability neřeší problematiku například fiskální expanze. A o tom já hovořím od začátku do konce. My nemáme nastavené vnitřní pravidla pro fungování eurozóny pro všechny životní situace. A nad ranec těchto pravidel se ale zabýváme a zde je tady potřeba eh, potřebovat předsednictví euroskopiny. Zabýváme se tedy horizontálními eh, politikami. Například spending review, vyhodnocování v jednotlivých zemích. Eh, tam se opravdu dostáváme ke změnám výdaj, výdajových obálek a to je správné. Eh, pamatuji si také prezentaci Karla Paduana, co se stalo například za poslední léta v Itálii. Takže spending review teď začíná i na Slovensku v, v oblasti přehodnocování těch jednotlivých obálek, ale není na to eurozónový recept jako celek. Takže se pohybujeme v oblasti best practices, tedy osvědčených postupů. Všechno ostatní se pohybuje tedy v oblasti pravidel, která jsou pojmenována a která prošla eh, legislativním procesem i v rámci Evropského parlamentu. Tupek, sixpack, eh, nebo třeba i SGP jako celek. Až vlastně k iniciativě, která je čerstvá, ta se týká zjednodušování uplatňování pravidel SGP, takže větší zaměření na výdajový benchmark, jako na takový eh, koncept strukturálního deficitu jako takového, ale to jsou velmi technické věci, na kterých ale potom samozřejmě zase závisí eh, kvalita života našich lidí. S tím s vámi souhlasím. Thank you. Děkuji. Ano, takže takové doporučení, fiskální doporučení v vlastně eurozóně samozřejmě není nelegitimní, už něco podobného bylo v minulé, eh, minulých letech, takže je možné to použít. Petr Ježek. Pane ministře, i já bych chtěl poděkovat vám za váš přístup, který umožnil dosáhnout eh, dohodu, dohody o nařízení o prospektu zhruba před 12 hodinami. Ve svém vystoupení jste zmínil směrnici proti e, praní peněz a já nejenom jako zpravodaj e, výboru pana a stínový zpravodaj k této směrnici bych se chtěl zeptat na situaci v radě, protože se obávám podle dostupných zpráv, že tam není velká chuť jít, další, e, jít cestou k další transparentnosti zejména pokud jde o rejstřík konečných vlastníků firem a trustů a umožnit k němu otevřený přístup. Přitom transparentnost je zjevně jedním z nejdůležitějších nástrojů v boji proti praní špinavých peněz a vyhýbání se daňovým povinnostem a e, tyto fenomény jsou čím dál tím více sledovány daňovými poplatníky a jsou zdrojem jejich frustrace a možná přispívají ke všem protestům proti globalizaci, statickým elitám a podobně. Takže tady bych chtěl vědět, jaký je názor e, v radě a druhá otázka, ta je na pozitivnější notu. Slovenské předsednictví je bezesporu obrovský úspěch. Já jsem tomu rád, nejenom e, jako občan země střední Evropy a svým způsobem dříve země, která byla společná. Ale chtěl bych se zeptat, po jaké, e, po vaší zkušenosti, jaké další kroky byste viděl jako klíčové, které bychom měli udělat ve vaší oblasti, Jinými slovy, co byste doporučil vašemu následovníkovi v nejbližší době udělat? A závěrem ještě jednou oceňuji slovenské předsednictví, které bylo zvládnuto excelentně, zejména v době, která je velmi turbulentní a vrší jednu výzvu eh, za druhou. Děkuji, pane ministře. Za. Děkuji za zdvořilou pochvalu. A začnu asi tím, co bych doporučil svému nástupci, který bude předsedou Ekofinu po novém roce. Především velice rychle dokončit AK2, což je podle mého názoru opravdu už, už Eh, na řadě po maximálně jedné, dvou zasedáních rady. Eh, spolu s malskými kolegy jsme měli jednu společnou eh, konferenci OECD v Paříži za účasti Angela Guriu a dalších, pokud jde o globální boj proti daňovým unikům. Malta není členskou zemí OECD. Ovšem OECD se hrává velice důležitou úlohu v na, pomoci na tomto tématu, takže si neustále vyměňujeme kontakty, udržujeme eh, to momentum. Ano, takže to je věc, kterou doporučuji a pokud jde o politické turbulence, tady bych malckým přátelům doporučil asi vypnout si internet, nesledovat některá média, aby to vůbec celé vydrželi. A pokud jde o návrhy dohod, tak tady je důležitá práce na bankovní unii. Právě ten projekt, který eh, prezentoval Valdes Dombrovský, ten bude mít právě konkrétní podobu. A stejně tak e, kapitálová unie, ano, to je také vlastně pokračování triologu v této oblasti sekuritizace. To e, je celá řada témat. Všichni, e, a to je samozřejmě obliba slovenského předsednictví, všichni budeme čekat na bílou knihu Eh, reagující na toho, jak eh, pět prezidentů vidí eh, budoucnost mm, Unie. To je součást globálního boje proti daňovým únikům. Já musím říct, že jsme dvakrát toto téma dostali na zasedání rady. Eh, bylo to před kamerami, nebylo to náhoda. Chtěli jsme, aby opravdu eh, formulovali veřejný závazek o tom, jak postupovat nadále. Asi znáte problémy s ochranou údajů a další technické problémy, které to doprovází. Ale myslím, že už jsme velmi daleko. A možná nebudu příliš se pouštět do hodnocení, protože během deseti dní, co nás zbývá, tak ještě doufáme, že bude možné dospět k dohodě na radě. Je to reálné. Nechtěl bych teď tedy eh, nějakým komentářem detailu ohrozit tu dohodu, která by mohla ještě eh, přijít a pokud se to podaří, bude to velice cené, když hovoříme o financování eh, terorismu nebo o tom, jak každoročně Eh, se přicházíme v našich rozpočtech o miliardy, přitom bychom je mohli použít na důležité věci a přitom nejsme schopni se skoordinovat v tomto souboji a protivník je vždycky lépe zorganizován. Tak prosím, držte nám palce, abychom to ještě dokázali dohodnout na příštím zasedání. Thank you. Děkuji. Eh, pan Papadimulis. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, můžete použít eh, sluchátka, abyste si poradil s tou řečtinou. Slovenské předsednictví eh, bylo velice plodné. A to je eh, dobrá zpráva pro Řecko. Vy jste ve svém úvodním slově nehovořil o řecké ekonomice. Podle komunikací Ecofinu, Eurogroup i komise, řecká ekonomika má lepší výsledky, než s čím se počítalo na období 2015 až 2016 jako předseda ECOFINu a pak následně člen ECOFINu. Doufám, že budete ehm, se snažit, aby co nejrychleji došlo k druhému hodnocení a aby eh, řecká ekonomika co nejrychleji rostla. Mám dvě věci, pane ministře. Eh, program slovenského předsednictví, který se nám prezentoval před eh, několika měsíce, zdůrazňoval bankovní unii. Před několika dny tady Mario Draghi řekl, že bankovní unie nebude dokončena bez vytvoření třetího pilíře Evropského systému záruk vkladů. Řekl, že stabilita a mezinárodní bezpečnost eh, přispívají k tomu, že se vytvářejí problémy pro eh, bankovní unii a pro třetí pilíř. A bez třetího pilíře ta bankovní unie nebude. Chtěl bych se zda s tím souhlasíte, co říká pan Draghi. A dále, eh, co eh, chcete předat malskému předsednictví, aby mohlo toto nové předsednictví rychle pokročit ve zvládání témat, která byla zahájena již za nizozemského předsednictví? A další věc. Rada předložila doporučení Německu o makroekonomické rovnováze. Eh, s tím, že tady u nich jsou velké velké eh, primární přebytky. A eh, je tedy eh, doporučení, aby se co nejvíce lidí vrátilo na trh práce. A já bych se chtěl zeptat, zda jste provedli bilanci těch opatření za půl rok vašeho předsednictví, protože v doporučeních o makroekonomické rovnováze v Německu což pak samozřejmě má dopad na celou EU. Ptám se, zda i komise k něčemu dospěla. Ehm, deficity na jihu a přebytky na severu jsou velké. Vy jste uprostřed Evropy. Jak vy vnímáte tento vývoj? Hovorili jste o nevyhnutnosti. Mluvili jste o tom, že je nezbytné dokončit bankovní unii. A já se ptám, co je důležitější? Neúplná měnová unie nebo neúplná bankovní unie? My totiž žijeme právě v těchto dvou situacích neúplnosti. A e, jsou to, velice otevřeně to říkám, jsou to Eh, témata, která na odborné úrovni z hlediska předsednictví, které teď končí a ostatně i za předsednictva, které bude pokračovat, malského předsednictva. Tady jsme pouze schopni učinit dohody eh, na úrovni návrhu, které už jsou na stole. Čekali jsme eh, celé měsíce na balíček opatření, který přišel od komise a na své úrovni jsme udělali maximum. A říkám otevřeně, bez eh, ukončení volebního cyklu v budoucím roce nemůžeme očekávat žádné zásadní posuny. Říkám to s tou určitou svobodou, kterou teď mám, vzhledem k tomu, že končíme naše předsednictví. Tak to je tedy můj odhad. Žádné velké revoluční zvraty nebudou ani v bankovní unii, ani v dokončení měnové unie. V roce 2017 nemůžeme nic takového očekávat. To je e, ovšem mé hodnocení, které neznamená nějakou zlou vůli vůči nadcházejícímu e, předsednictví. Je to prostě realita, kterou vidím v tom zrcadle, do kterého se dívám. Hovořil jste o Řecku. A víte, že z mých úst Je to je obzvlášť důležité, když řeknu, že za poslední roky Řecko eh, pod eh, vedením eh, ministra financí udělalo celou řadu kroků. Máte výborného ministra, který má důvěru svých kolegů. A bez takové důvěry se prostě nedá pokračovat v žádném projektu. Závisí to na společném úsilí. Zajímavé téma posledních dnů je například otázka, do jaké míry se eh, podaří reformovat pracovní trh, který směřuje eh, k těm nejlepším evropským standardům. Otázka zní, zda existují evropské standardy v oblasti pracovního trhu, pracovního práva ale to už samozřejmě není eh, moje specialita, specializace. Pravda je, že velice dobrou zprávu jak pro Řecko, tak pro celou eurozónu, tak pro celou EU je, že jsme eh, schválili balíček opatření přesně podle cestovní mapy, na kterou jsme se dohodli. A to zvyšuje eh, udržitelnost řeckého dluhu, přesně tak, jak jsme se dohodli. Thank you. Děkuji. Darius Rozaty. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane ministře, že jste mezi nás přišel. Já mám otázku na téma reform. E, aby byla eurozóna odolnější. My pracujeme e, na rozpočtové kapacitě e, eurozóny tady v našem parlamentu. Mohl byste nám říci, zda rada věnuje pozornost tomuto tématu? Zda se vedou určitá jednání v nějaké počáteční fázi nebo možná už pokročilejší fázi o této rozpočtové kapacitě eh, eurozóny? A druhá otázka se týká finančních, eh, tedy daně z finančních transakcí. Už to je pět let, co komise předložila původní návrh. A já jsem ještě neviděl příliš velký pokrok v této oblasti. Myslím, že jsme ztratili ten původní, to původní nadšení, které se původně projevovalo v řadě zemí. A já se tedy ptám, do jaké e, míry je tento projekt ještě stále živý a pokud není e, živý, tak e, co jsou hlavní překážky na dosažení určitého pokroku v tom původním návrhu? Já začnu oblastí FTT. E, má země je členem rozšířené spolupráce, a, ale musím se tady teď držet pozice vedoucího představitele ECOFINu a říci, že e, pod vedením Hansa Jerga Schellinga a spolu s portugalskými experty jsme za poslední rok i když to zvenku vypadá jako určitý neúspěch, přece jenom se nám podařilo pokročit v řadě oblastí, v těch řadě základních bloků dohody. Princip, který vnesla hlavně rakouská strana, je vlastně jednoduchý. Hovoří se tady o širokém základě a malé e, sazbě. To je velice široký daňový základ a velmi nízká sazba. Eh, minimum výjimek. Na tom jsme se dokázali jako na základním principu dohodnout. Hlavní problém, který ale je v koncepci rozšířené spolupráce, eh, a je to věc známá, je v tom, že takovýto typ formy zdanění či takovýto typ spolupráce by měl mít globální charakter, co nejvíce globální charakter. Je tu přístup ministra financí Německa, pana Schäubleho, který chce využít německého předsednictví eh, a dostat se k tomuto tématu znovu. Ano, to je čestná nabídka. Nikdo eh, nás netlačí do této spolupráce a je to obtížná věc. Jednohlasnost v daňových eh, věcech je na jedné straně ochranou, Eh, před nějakými konjunkturálními projekty, ale na druhé straně je to i velký problém, jak pokročit eh, v takových otázkách. A je to i velmi aktuální téma, že daňové agendy se nám dostávají do jiných směrnic a Někdy je to možná jediné východisko, jak s věcmi pohnout, ale v každém případě je to velmi citlivá otázka. Tedy FTT není eh, mrtvou věcí. Má deset členů a na projektu se pracuje. Ale musím říci, že je důležité, aby FTT bylo eh, více ekonomický a nikoli politický produkt. To je můj názor. A když se hovoříme o fiskální kapacitě, tak to je právě téma, eh, které již nakousla paní Beres z hlediska dokončení té architektury EMU. Jak víte, do jisté míry nahrazujeme eh, tady vlastně toto téma Junkerovým balíčkem. Eh, práce na FC2 právě pro nás Eh, probíhala z hlediska podpory vlastní fiskální kapacity, tak eh, jsme, eh, abychom byli schopni reagovat na šoky, to je přesně takovéto téma, ve, kterých, ve kterém mnohé krajiny to vidí tímto způsobem. A já bych byl rád, abychom mohli hovořit o EFSA v budoucnu jakožto o zárodku fiskální kapacity, jako o tématu, které nezapadne eh, následkem nějakých analýz, které <clears throat> budou říkat, že tady bylo něčeho více, něčeho méně. A pro mnohé, eh, kteří odmítají o tomto diskutovat, je vlastně právě otázka té podpory FC2 jako Eh, takové mm, vysvobození. Zda pokračovat či nepokračovat v té architektuře EMU. Thank you. Děkuji. Hubaje. Děkuji, eh, pane eh, předsedo. Dobrý den, pane ministře. Mnoho věcí bylo opravdu v oblasti fiskalitě eh, uděláno, ale já se vrátím ke dvěma aspektům. Jak víte, po skandálu LuxLeaks se parlamentu hodně pracovalo na těchto tématech. Předkládali jsme návrhy, které rada ne vždy přijala. Fiskální dohody, které eh, vytvářejí eh, evropské vlády, vedou nakonec k tomu, že v období 2013 až 2015 se vlastně strojnásobily takové věci. Eh, v roce 2013 10 Eh, takových dohod a eh, dále eh, v roce 2015 až 160 fiskálních aranžmá. A mě by zajímalo, které členské státy tady jak působí, protože dokud nebudou sankce, v členských státech, které nechtějí vyměňovat si informace, až bude transparentnost úplná, tak prostě to k ničemu nebude. A druhá věc, ceny za transfery. Eh, pan Stiglitz například, eh, nositel Nobelovy ceny za ekonomiku, ale i další, eh, říkají, že to je velký problém a že nebude možné to vyřešit jen v oblasti hospodářské soutěže OECD Eh, pracuje se v komisi na nových směrnicích, budou nějaké návrhy v roce 2017, bude tady návrh směrnice pro řešení eh, cen za převody či transfery. Já chcem povedat, že přicházím z krajiny, kde... Já bych chtěl říci, že efektivita výběru daní za poslední čtyři roky prošla obrovskou změnou. A musím říci a musím přiznat, že většinou to bylo proto, že jsme byli opravdu nuceni to udělat. Protože když dáváte do pořádku finance, eh, aby byla správná zpráva eh, a řízení, tak první povinnost státu je dobře vybírat daně nejen uvalovat daně, zvyšovat daňovou zátěž, ale dobře daně vybírat. Ano, ale co se snadno řekne, ale ne snadno udělá. A já musím říci, že jsem přesvědčen, že za poslední roky, ne, já to řeknu jinak, Jeden z pozitivních věcí krize z roku 2008 je v tom, že se ve světě změnilo paradigma Eh, z hlediska přístupu k velkým daňovým únikům. Včera jsem děkoval Angelovi Goriovi za jeho statečnost při pohledu na <clears throat> boj na globální úrovni. Nevím, jestli si to všichni uvědomujeme, ale e, ti kmotři toho systému, ve kterém jsme žili desítky let, ti souhlasili s tím, že je třeba systém změnit. Ale ani to nelze udělat ze dne na den. Ovšem za poslední roky došlo ke změnám, které jsou neuvěřitelné. Když se podíváte na 70., 80. i 90. roky, tak jen výměna, o, výměna informací, což je dohoda, kterou podepsala stovka zemí, Eh, tak eh, v roce 2017 to začne opravdu všecko fungovat. Mezi majiteli účtu, křížem, krážem po celém světě vznikla panika. A to je obrovská změna. To už je eh, velká nepohoda pro ty, kteří byli schopni desítky let neplatit daně. Já to chápu a uvědomuji si, že je třeba udržet ten eh, pohyb. Někdy je možná ta kritika až moc velká o tom, co se udělalo za poslední roky. Ale já vám uvedu konkrétní zážitek z práce na ATA 2 kde téma hybridních eh, hybrid mismatches, to je opravdu nepochopitelné. To není dokonce ani v pozornosti médií. A myslím si, že to právě vytváří možnost, aby lobování eh, ze strany řad je, že to možná nebude nakonec přijato. Přitom zatím stojí miliardy pro rozpočty jednotlivých zemí. A toto téma souvisí také s dalšími mediálně přitažlivými tématy, kvůli kterým například eh, začala komise řízení eh, vůči některým zemím z hlediska dodržávání hospodářské soutěže. Naše předsednictví například pozvalo paní komisařku, eh, nebo vyzvalo paní komisařku, aby poskytla horizontální informace o těch případech možného porušování pravidel státní podpory. Tedy jde o paní komisařku Vestage, aby eh, vzali jsme aby mm, tedy poskytla horizontální eh, eh, informace, aniž by konkrétně jmenovala země. Já si tedy velice cením spolupráce s komisí, konkrétně s komisařem Moskovisy a s DG Tex. Měli bychom ocenit globální úlohu OECD, ale také úlohu G20 v této oblasti, kde jsou představitelé i zemí, které vy zastupujete a hrají důležitou úlohu. G20 chce bojovat s tímto neduhem. Bez OECD ostatně eh, není, bez G20 není možné s tím bojovat. Tady se vlastně obnovuje téma společného daňového základu, které bohužel zapadlo ještě před krizí. Ale teď to dostává novou dynamiku. Podívejte se, jak mediálně i politické se formuluje návrh o společném daňovém základě a jak se to označovalo před rokem 2008. Když srovnáte tyto dvě, tato dvě koncepce, tak pochopíte i to paradigma a změnu klimatu, celkového klimatu. To je tedy jistě složité téma, ještě na něm budeme pracovat několik let, ale doba se mění a mění se dobře, pozitivním směrem. Thank you, Werner Lange. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Děkuji, pane ministře. Abych navázal tam, eh, kde jste zrovna skončil daň z eh, transakcí na finančních eh, trzích a vyměňovací základ. Máme tady některé problémy, eh, o kterých členské státy blokují dlouho nezbytné daňové reformy. Od roku 1993 hovoříme o předběžném systému DPH, mezera je 160 miliard eur, z toho 60 miliard podle účetního dvoru jsou čisté podvody. A nestalo se za 23 let nic. Máme tady pořád eh, závěry o lepší spolupráci, ale nic se neschválilo. Jenom deklarace eh, z ECOFINu, ze členských států, i z komise a já bych se rád zeptal, jak se nám podaří ten případ reformy DPH eh, Mm, ve článcích 401 a 403 eh, tedy eh, realizovat. Co si myslíte o projektu eh, sousedů české vlády a rakouské vlády zavést pilotně reverse charge a jak vnímáte tedy ty další kroky? A Potom tady máme také vyšetřovací výbor. Tam jde o to, že na poradu jednání je směrnice pro praní špinavých peněz, kompetence Evropského státního zastupitelství, nebo veřejného zástupce a mm, potom uh, je tady zase blokáda u směrnice o uh, tedy uh, praní špinavých peněz. A členské státy pořád všude všechno blokují. Kam se podívám? To není uh, přijatelné, protože daňovou uh, spravedlnost uh, máme jako jeden z pilířů demokratického dalšího rozvoje, ať už Amazon nebo Apple. Prostě nejde, aby se to všechno eh, eh, eh, prostě paušálně hm, nad tím mávlo. U Iru jsme slyšeli tady u irského ministra, ano, my jsme, stra, my jsme zdanili jenom část obratu, přesně podle předpisů. Takže tady toho máme eh, ještě hodně před sebou a mohl byste nám prosím říci něco ke, svý, eh, ke své bilanci a co eh, čekáte od malského a estonského předsednictví v příštím roce 2017? Jestli znáte téma daňové svrchovanosti. A víte, že v některých zemích politické strany eh, prosazují ústavní zákony v oblasti eh, danové svrchovanosti, eh, tedy dané členské země EU. V reakci na kacířské návrhy, které přichází z Bruselu. Musím říci, že na národní úrovni je to v každé zemi vždycky citlivé téma. A jako člověk, který má zkušenosti s jednáním na radě a je přesvědčený, že je nezbytné bojovat za němi uniky, říkám, že daňová suverenita a jednomyslnost při přijímání eh, v předpisu má druhou stranu mince. A spočívá v tom, že vyjednávání o dobrých daňových návrzích trvají 10 let a končí rozhodnutími, která eh, přináší přechodná období na další 20 let. Něco takového jsem sám zažil. Takže výsledek je asi 30 let. Takže to se většina z nás tady ani nedožije. To je realita která vyplývá z konstrukce Evropské unie. A z eh, rozdělení pravomocí. A já prostě říkám, že daňová suverenita má i odvrácenou stránku, která stabilizuje business modely některých velevážených členských států. A tyto eh, země eh, zaměstnávají své lidi, zabezpečují životní standard svým občanům čili na své vlastní eh, půdě eh, si umí chránit eh, ten svůj business model? A to je otázka, na kterou je třeba odpovědět. Než to, jak nahradit vypadlý příjem z jedné země z takovéhoto typu biznesu. Aby netrpěla žádná, žádnými závažnými problémy. Ale to je spíš filozofická otázka. Když hovoříte o konkrétních výsledcích, tak to vám můžu říct. jak jsem to říkal úvodem, i s naší podporou se eh, například eh, směrnice PIF, kterou má na starost vnitrová spravedlnost a která se zaměřuje tedy na eh, trestnou činnost související s karuselovými obchody v oblasti DPH, tak jsem řekl, že tam se podařilo dosáhnout dohodu. Tato dohoda se podařila eh, před několika dny, 7. Eh, prosince, včera nebo předevčírem. Takže navzdory tomu, že to mm, údajně byla daňová záležitost, kterou eh, má řešit spravedlnost a vnitro, se nám podařilo prosadit toto téma na naší půdu. A jsou tady samozřejmě další návrhy, na které čekáme. Podporujeme český i ten německý a rakouský eh, návrh k reverse charge a doufáme, eh, že eh, Pierre Moskovice přijde s tím návrhem ještě do Vánoc, slíbil to v úterý. Děkuji. Nina Gill. Děkuji, pane předsedo a pane ministře, vítejte. Za vašeho předsednictví jste eh, dosáhli eh, několika klíčových eh, kroků vpřed a k tomu vám blahopřeji. Ráno jsme většinově schválili MMF, na tom jsme se dohodli minulý měsíc a myslím, že bylo velice důležité toto k překonání poměrně velké řady konfliktů eh, a konfliktních zájmů mezi členskými, ve ženských státech a rád vám, ráda vám děkuji a vašemu týmu eh, vedeným Karlem Zaspem eh, k výsledku těchto obtížných vyjednávání. Všechna jsou jedné obtížné, ale tahle tam mimořádně. Včera jsme tedy eh, přijeli první legislativní krok k CMU. Ráda jsem, eh, bych tady řekla, že vaše předsednictví eh, dosáhlo výsledku a to je pozitivní, ale často řada menších členských států není tak odvážná a já doufám, že budete hovořit s některými kolegy v nadcházejících předsednictvích, tak abychom byli schopni se postavit těmto výzvám a mm, abychom abychom netolerovali to blokování u těch důležitých věcí, protože je eh, řada eh, důležitých eh, věcí, kterým Evropská unie čelí. A vy jste o tom už o mnoho z nich hovořil. Ale opravdu potřebujeme rychle jednat, potřebujeme růst v ekonomice, potřebujeme řešit ten dojem, že EU e je čím dál roztřištěnější. A mm, někdy prostě rada nejedná tak rychle, jak by měla. A solidně. A takže je třeba se v této oblasti posunout. Ten balíček, to bude jedna taková věc pro nadcházející předsednictví. A já si myslím, že je velice důležité, abychom toto uzavřeli. Takové ty banky byly uh, stabilnější. Ale zeptám se vás. Dělají vám eh, starosti ty ne, eh, návratné úvěry. Výzkum eh, BlackRocku ukazuje, že investoři se začínají vyhýbat evropským bankám obecně. A to musíme překonat. A jak to tedy udělat? A jaká ponaučení byste zanechal Malťanům a Estoncům v jejich nadcházejícím předsednictví? Paní Gil, já také vám musím poděkovat za eh, skvělou spolupráci a za eh, schopnost dotáhnout eh, včera ten prospektus například, ale i v fondy peněžního trhu dokonce. Jsme velice rádi, rádi třeba také na to, že jste zvládli tu sekuritizaci. A tady tam je líto, že to nebylo dříve a že jsme nemohli začít eh, dělat, pracovat na trialogu. Možná bychom to také byli schopni eh, to dotáhnout do konce, takže trochu závidím eh, našim malským kolegům, že se budou moci věnovat takovému skvělému tématu. Když to asi nebylo lehké. U peněz finanční, tedy fondů peněžního trhu se nám podařilo zajistit souhlas členských států a dokonce získat proto země i eh, ty dotčené země, takže jsme nemuseli eh, využít eh, pravidla kvalifikované většiny. I když, jako vždy, v životě ne všichni jsou spokojení. To si velmi vážím té dohody. Nemám počit, pocit mezi členskými státy, že by byli hodně proti kapitálové unii. Všichni si asi uvědomujeme, že právě kvůli eh, výsledkům v eh, referenda v Británii musíme ukázat, že, že z Británii bez ní ten dokončený kapitálový trh v Evropě musím na něm pracovat a je to eh, naše slabá stránka oproti ostatním centrum světové ekonomiky. ale tento projekt nemůže zapadnout. Když jste hovořil a o o dluhopisech, ze kterých se financují, eh, eh, financují státy, eh, ty státní dluhy, veřejné dluhy, veřejné dluhy. Samozřejmě, každý si půjčujeme podle svých schopností a využíváme také kvantitativní uvolňování. Máme historicky nejnižší úroky a každý samozřejmě eh, podle toho nějak eh, řídí eh, riziko, takže určitá míra spravedlnosti tam stále je. Otázka tlaku na to, aby se banky zbavovaly státních dluhopisů z portfolia, to je velmi citlivé. A tento problém, myslím, také není eh, možné řešit, aniž bychom odpověděli eh, na otázku dobudování měnové unie. Musím hovořit tady za malou měnu, malou zemi. Musí mít zabezpečený přístup, samozřejmě ne za stejné sazby, ale přístup pro eh, menší země, které potřebují menší financování, ale jsou disciplinované. A také v nesplácené úvěry. To je věc, na kterou musíme pamatovat a jsem rád, že se tím poslední návrhy komise zabývají. Děkuji. Brian Hayes. Děkuji, pane předsedo, a, a vítám vás, pane ministře, tady na Ekonu. Reakce na to, co říkala Nina Gin, blahopřeji vašemu e, týmu e, k výsledkům práce na těch peněžních tezích. Leželo nám to tady tři roky, tři různé komisaře, mnohokrát se to změnilo. A za slovenského předsednictví byste měli být eh, hrdí za ten eh, tým, eh, za to, jak zvládnou ta vyjednávání. Teď máme nového amerického prezidenta, pana Trumpa, který nejenom tady má ještě k dispozici republikánský kongres a chce zavést daňové reformy. Možná, že sníží daňové sazby ve Spojených státech ale také chce eh, zasáhnout proti eh, těm korporátním inverzím, kde eh, velká americká firma koupí malou evropskou a prohání přes ní biznis. A tím se zásadně nasazuje ten hrubý národní důchod v zemích, kde se to, který se to týká. Co si o to myslíte? vzhledem k eh, vašim poznámkám k eh, rozpočtu, když my teď jako Británie odcházíme z, nebo z EU, tak bude nový rozpočet. To je otázka, kterou musí řešit eh, ECOFIN a parlament. Řešilo už se to na ECOFINu, nebo už se o tom nějak přemýšlí? Vzhledem k tomu, mm, budoucímu příspěvku možnému? To je opravdu klíčová otázka. A jako poslední otázka. Vedli jsme zde debatu o eh, daní z finančních transakcí v minulosti. Pokud vím, tak Německo, které eh, vezme předsednictví k 20 příští rok, hledá potenciál globálního řešení. Že zatím se nám nepodařilo eh, to vyřešit v Evropské unii. Máte k tomu nějaký názor? Bude toto snažší řešit jako globální standard než v Evropské unii? Děkuji. No určitě to není nic jednoduššího. Dosáhnout dohody na globální úrovni než na evropské uh, úrovni. To opravdu jednodušší není, ale je to správnější. Všichni víme proč. Spolupráce v oblasti eh, daní rozšířená opravdu eh, přináší otázky preferenčních režimů a možného přesunu biznesu do zemí, kde eh, takový režim není. Já budu stále opakovat, že v oblasti FTT je důležitý hospodářský rozměr, který se musí eh, rovnat nebo musí být větší než eh, ten politický rozměr. Já jsem se sešel s panem Leférem eh, před měsícem v Bratislavě jako s bývalým poradcem eh, prezidenta Reagana. Jestli jste dneska četli FTT, tak eh, je tam s ním rozhovor. A on se těší z plánu nové arménské administrativy. Jsem dostal od pana Lefera knížku. A já nejsem eh, přítelem eh, některých zjednodušení, eh, které, které nelze uplatnit, myslím, v rámci Evropské unie. I to, co jsem včera absolvoval v OECD, bylo poznamenané posledními zprávami o možných plánech daňové politiky nové americké administrativy které eh, vzbuzují určité obavy, pokud je o protekcionismus. To znamená snížení daňové zátěže amerických firm na úkor dovozu do USA. Tam si myslím, že OECD například by mohlo být eh, dobrým vyjednavačem v této oblasti. To je nová situace, na kterou je těžké reagovat, ale v rámci zdravého rozumu bychom se měli snažit bránit nové vlně protekcionismu. Samozřejmě vzhledem k problémům, které nás čekají, vzhledem k eh, dovozu na naše trhy. Když mluvíme o Velké Británii, tak tady je důležité, abychom zůstali eh, pospolu. abychom byli schopni se shodnout. A tady nemusíme tlačit na Británii, aby urychlila nějaké své procesy. Nebudeme mít jasnost z hlediska vyjednávání. Budeme hovořit například o problémech, které souvisejí s rozpočtem. Mario Monti stále k dispozici se svojí původní skupinou která eh, řeší vlastní eh, své kapacity, ale nedostal nikdy eh, velký prostor. To téma je stále živé a také to souvisí s organizací Mínové unie. Takže já budu držet palce Michelu Barnierovi, aby měl pevné nervy. A tady je, kluč, je klíčová jednota. To není samozřejmě, asi víte, když jste si o čem tady hovořím. Děkuji a poslední řečník je Pervanč Perez. Euh, euh, Během svého prvního eh, vystoupení jsem vám také chtěla poděkovat za to, že se konalo neformální zasedání rady, na kterém jste diskutoval s vašimi kolegy o návrhu eh, na minimální eh, dávku v nezaměstnanosti uprostřed vašeho předsednictví. A na konci vašeho předsednictví jste jednali o Eh, fiscal aggregate stance, to znamená agregované fiskální poptávce. Já se ptám, co vlastně předáte jako takový štafetový kolík malckému předsednictví u těchto dvou věcí? A pak bych se chtěla zeptat na evropskou prokuratoru. To trošku vlastně navazuju na pana Bernarda Langa. Eh, to je eh, odpovědností vašich Eh, pardon, není to odpovědností vašich komisařů, protože to patří pod justici, ale potřebujeme, aby taková Evropská prokuratura vznikla. Mm, zatím jsme poněkud zklamáni výsledkem. Eh, bude možné teď vytvořit nějakou posílenou eh, spolupráci iniciativy francouzského, italského prezidenta a, a německé kancléřky, to by mělo být trošku prosazeno, aby uh, Eh, vznikl už alespoň zárodek eh, evropského veřejného žalobce, aby bylo možné bojovat proti přeshraničnímu zločinu, včetně terorismu. Jak jsem... a... Já mohu říci, že jsme se od začátku snažili dívat se na téma dokončení měnové unie realisticky. Nechtěli jsme tak nějak na radě působit naivně, ale já jsem se vždy snažil o to, abychom aspoň mohli snít o tom, co by mělo být centrem zájmu, pozornosti. Možná třeba i desetileté práce na tom, jak by měla eurozóna vypadat v budoucnosti. Po iniciativách, které jste zde zmínili. Eh, jsme měli také eh, taky takzvaný presidency letter, to znamená eh, dopis předsednictví, kde tedy obeznámíme se vším. Tady vlastně jde samozřejmě také, jedna směrován na politickou reprezentaci, ale také na akademickou scénu třeba a dostane tento dopis i pan předseda parlamentu Schulz. A já tedy doufám, že opravdu jsme přispěli a že budeme zdrojem inspirace i pro autory Bílé knihy, kterou předloží komise v březnu. Takže to jsme měli ten takzvaný Bratislava Roadmap, jak se dohodli lídři na našem summitu v Bratislavě. To jsou tedy těžká témata a Malta bude muset zase Mm, nějak zareagovat na tu bílou knihu, kterou předloží komise v březnu. A já věřím, že to bude inspirativní, že tedy nikdo se nezalekne reality, která třeba může být nepříjemná, ale že budou i e, na Maltě mít snahu věci pojmenovat jasně a dát tomu jasný směr. Vy jste zmínili také otázku prokuratury. Souhlasím, není to naše agenda. Jenom připomínám, že komisařka Jourová vystoupila v rámci této iniciativy dvakrát, což je na Ekofinu neobvyklé. A hovořilo se tedy o, tam, o tématu boje proti daňovým únikům a trestným činům, které právě souvisí s podvody v oblasti DPH a vždycky mají nějaký mezinárodní prvek, protože ty miliardy nám unikají na základě mezinárodní spolupráce kriminalistických kruhů, Eh, nebo respektive kry, kry, těch eh, trestných zločineckých eh, skupin, které jsou propojené v celé Evropě. A potom členské státy také pohlíží poměrně skepticky na tu pozici evropského prokurátora. Takže zítra mm, na Home a Justice se o tom bude hovořit a držíme tedy palce. Naše národní pozice je velmi pozitivní. Mnohokrát vám děkuji, pane předsedo Petře, byla to velmi dobrá výměna názorů. Já ještě jednou gratuluji k tomu, jak jste eh, zvládli předsednictví, jak jste dosáhli těchto úspěchů, včetně toho, co jste zde, eh, co jste zde zmínil. Eh, děkujeme těm, kteří vyjednávali na MMS a prospektu. A také děkujeme tedy za to, že jste na eh, radu dostal téma eh, fiskální kapacity a my také doufáme, že i prostřednictvím přispění Evropského parlamentu toto téma zůstane na pořadu jednání, protože je zásadně důležité pro budoucnost Unie. Mnohokrát děkuji. Příští zasedání v příští týden v pondělí. Jenom bych vám rád popřál veselé Vánoce a děkuji za spolupráci.